Dámy a pánové, prosím, posaďte se, musíme hned začít. Chtěla bych přivítat poslance i hosty na zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. Naše jednání, jako obvykle, je přenášeno i na internetu. A pokud jde o tlumočení, tak eh, prioritu mají jazyky eh, řádných členů podvýboru. Náš program je rozdělen eh, na dva dny, dnes celý den, zítra dopoledne. Jako obvykle program je zajímavý, nemáme příliš mnoho času, takže bez dalších prodlev bych přešla rovnou k přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné připomínky či komentáře, tak eh, budu považovat pořad jednání za schválený. Děkuji. A nyní je eh, mi potěšením přivítat tady vážené hosty k prvnímu význačnému bodu našeho pořadu jednání. A to je pozorovatelská mise EU v Gruzii. Velice konkrétní téma Gruzie a chtěla bych přivítat dle protokolu nejprve paní velvyslankyni, eh, gruzínskou velvyslankyni při EU, paní Natalii Sabanadzeovou, kterou dobře známe už z dřívějších jednání pod výboru, už nás několikrát navštívila, takže vítejte. Po mé levici sedí eh, pan Kenneth Dean, ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění EU e, při SVČ a v neposlední řadě velice e, důležitý řečník vedoucí mise EUMM Georgia, pan Kestutis Jankauskas. Takže i vás eh, srdečně vítám. Už jsme se eh, sešli v Tbilisi, když jsem navštívila EUMM, ale eh, je to tedy vaše první vystoupení před podvýborem, takže vás tady všechny vítám. A nejprve dám slovo panu Kennethu Dínovi, potom panu Kestu Tisovi Jankauskasovi a potom paní Natalii Sabanadzeové, která nám to schrne. Toto téma je docela eh, konkrétní. Eh, doufáme, že se známíme i se situací eh, bezpečnostní v Gruzi. Pane Dýne, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, děkuji za milé přivítání. Já jsem velice rád, že mohu vás seznámit s touto eh, prací pozorovatelské mise. Je tedy se mnou i pan Jan Kauskas, který nejenže je vedoucí mise, ale také velice zkušený diplomát a působí v této funkci od roku 2014 a patří k nejrespektovanějším a nejefektivnějším lidem, které tam máme, takže ta pozorovatelská mise je dnes v dobrých rukou pod dobrým vedením v Džbelisi. Mise do Gruzie je jedna z nejdelších Eh, misí. Bylo to vlastně, eh, byla zřízena po konfliktu v Gruzii a je součástí dohody, která je mezi EU a Gruzií. A eh, mise vlastně monitoruje situaci přímo v terénu. Od roku 2009 je naše mise jediným mezinárodním pozorovatelským orgánem v Gruzii. Ta to mise je, myslím, i klíčovým faktorem pro stabilitu Gruzie a šíři regionu. A myslím, že to přijímá většina stran v Gruzii. Eh, sehrá, eh, uvědomují si, že sehráváme tady důležitou úlohu. Klíčový příklad eh, prospěšnosti této mise v Gruzi a určitě vedoucí mise to pak může pak ještě eh, eh, rozvést. V červenci loňského roku došlo k eskalaci napětí kolem Osetie. Bylo to mimo jiné dáno vlastně eh, demarkační, zřízením demarkační linie podél hranice. Byl tam vlastně ozbrojený personál, ozbrojení pracovníci, a hrozila skutečně eskalace tohoto napětí. Bylo to velice možná varianta. A my se tehdy velice vhodně zareagovala nejen tím, že monitorovala situaci 24 hodin denně, ale také tím, že zprostředkovala dialog mezi zúčastněnými stranami a podávala vlastně průběžné zprávy o situaci a přispěla k tomu, že ta situace neeskalovala v nějaký uh, eh, další problém nebo konflikt. Takže je to skutečně, eh, to zprostředkování dialogu je jedním z klíčových úkolů naší mise. Je také třeba, eh, aby eh, řešila vlastně věci týkající se třeba svobody pohybu kolem té hraniční linie a snaží se zajišťovat tedy spolupráci všech zúčastněných stran. Takže tato mise eh, v Gruzii má i eh, podporu eh, členských států v tom, že vlastně poskytují velice kvalitní lidi do mise. A to je tedy zhruba zatím vše. Děkuji za příležitost k těmto úvodním poznámkám. Děkuji, pane řediteli, a nyní dám slovo panu Jankauskasovi, který je vedoucí mise do Gruzie. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně, eh, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí být zde dnes mezi vámi a, a představit vám práci s monitorovací mise EU v Gruzii. Vím, že bylo skvělé, že jste někteří z vás byli v Tbilisi na briefingu a na sledování a očekáváme, že budete ještě eh, jezdit i nadále. Rád bych vám vyjádřil naši eh, vděčnost za ochvěnou podporu naší práci ze strany Evropského parlamentu a také spoleháme na vaše vedení hm, a podporu v naší každodenní práci. Já si myslím, eh, že a tímto můžeme přispívat ke stabilitě nejenom v Gruzii, ale na Jižním Kavkazu. Naše mise je vnímána jako velmi hmatatelný evropský závazek k bezpečnosti a stabilitě v Gruzii a já doufám, paní Volislankyně toto potvrdí. Byli jsme nasazeni v roce 2008 po násilnostech a zůstáváme přítomní v podobě 200 mezinárodních pracovníků a sledovatelů. Od roku 2009 jsme jedinou um, zahraniční misí v terénu významnou. Provedli jsme více než 50 tisíc uh, patrol a sledujeme, uh, tedy sbíráme informace a podáváme zprávy. Většina našich zaměstnanců je blízko tzv. ABL, čili administrativní správní hranice která odděluje um, odpadlické regiony od uh, území zpravovaného Tbilisi. Zůstáváme hm, na místě kvůli tomu, že Ruská federace porušuje bod 5 šestibodové uh, dohody. Uh, jsme takovými, takovými ušima a očima EU a hm, do značné míry mezinárodního společenství při, v rámci sledování reagujeme na bezpečnostní eh, incidenty, ehm, snažíme se ehm, rozptilovat napětí a také sledujeme ehm, situaci obyvatelstva postiženého konfliktem a snažíme se obnovovat eh, důvěru mezi stranami na místní úrovni. Řešíme nedorozumění a dezinformace a mm, mm, poskytujeme informace eh, spolehlivé v reálném čase. Eh, někdo si myslí, že sedm let je příliš dlouho na takovou misi. Já bych byl první, kdo by byl rád, kdyby eh, naše přítomnost byla dnes nebo zítra nadbytečná. Věci se posouvají vpřed, ale zatím jsme vpřed nepokročili, protože hojení válečných ran trvá. Eh, hledá se stále řešení a my se během toho eh, pomáhá zachovat eh, stabilní bezpečnostní situaci během těch dlouhých let. Úzce spolupracujeme s rodinou EU v terénu, to znamená delegací EU a zvláštní zástupcem EU pro Jižní Kavkaz. V současné době situace zůstává Kda ale je také um, poměrně um, nestabilní a křehká. Dávám několik uh, příkladů uh, toho, čemu jsme eh, čelili, čímž budu chtít dokázat, uh, ukázat, jak to vypadá a co se uh, může uh, stát letos nebo příští rok. Asi si pamatujete napětí podél té správní hranice v létě minulého roku. Zaměřovalo se na, malý a, na malé a poměrně neznámé vesnice Citelubany a Orčosany. To eh, napětí přišlo, když eh, úřady de facto v Jižní Osety a ruské bezpečnosti mm, síly eh, vstyčily nové znaky, které měly mm, označovat to, čemu oni říkají Ehm, státní hranice. Bylo to blízko eh, strategické dálnice a ropovodu Baku produktovodu. Ty protesty ehm, se tedy vytvořily na místě a, jedni jednotliví bezpečnostní aktéři eh, byli přítomni velice blízko sobě na ehm, místě. Naše mise byla přítomna na místě eh, non-stop a, a nejenom díky své přítomnosti a sledovala, a, a ne, nebyla jenom přítomná a nesledovala. E, usnadňovali jsme výměnu informací prostřednictvím naší horké linky, která byla v provozu e, non-stop. Také jsme e, svolali jednání v takzvaném mechanismu prevence incidentů a reakce a IPRM. A chtěli jsme posunout dialog tak, aby se hledalo přijatelné řešení. A tohle, tohle, tohle politování hodné dění ukazuje, že mise je pořád třeba v terénu. Také to eh, zdůraznilo eh, potřebu eh, našich zdrojů a my v současné době se zamýšlíme nad tím, co by se stalo, kdyby takovýchhle míst vznikalo více na delší dobu. Já často chodím na výjezdy sám a na nich mohu sám se bavit s místními obyvateli a, a zjistit, co to znamená bydlet blízko té v eh, linie. V minulých letech a zejména v minulém eh, roce naše mise eh, zaznamenala nárůst intenzity vojenských cvičení, nejenom pokud jde o počet, ale také o sofistikovanost vojenského zařízení, které se přitom používá. Některé eh, ty oblasti v Jižní Abcházii jsou blízko eh, ABL a někteří místní žijí v eh, neustálém hluku a také strachu, když slyší střelbu a výbuchy. Zůstávám vdělý, protože nová série vojenských cvičení má přijít zase letos. Další mise. Další věc, kterou neustále sledujeme, je svoboda pohybu. Stovky eh, lidí přecházejí správní hranici každý den z eh, různých eh, důvodů. Z důvodu rodinných vazeb, obchodu, ehm, návštěv, hřbitovů, pohřbů. Jezdí za lékařem, děti chodí do školy a svoboda pohybu je bohužel stále obtížnější. Lidé jsou pravidelně zadržováni, je, jsou celá, je celá řada omezení a zákazů a ozbrojení. Ozbrojenci jsou přítomně na ABL každý den. Sleduje se, za hranice se sleduje sofistikovaným elektronickým zařízením a hodně to komplikuje situaci. Například e, školní děti e, překračují ABL do školy e, takže podle toho to vypadá. Každopádně, eh, abychom vyřešili ty otázky, tak máme tu workou linku, která funguje 24 eh, hodin denně. Eh, Spojuje mm, bezpečnostní aktéry v Tbilisi mm, s těmi v Abcházii a Jižní Osety. používá se to hodně a mm, řeší se tam křížová střelba, a vojenská střelba, zadržení, výbuchy a tak dále, vojenská cvičení. Další věc, eh, eh, kterou provozujeme, je ten eh, mechanismus prevence incidentů a reakce to je v oblasti Jižní Osetie. Během těchto měsíčních zasedání společně s OBSE řešíme celou řadu praktických otázek vodu, ehm, zadržování, eh, pohřešované a tak dále. Pomáhá nám to eh, dostat se vpřed a vyřešit některé ty eh, problémy. Širší politické otázky se postupují do Ženevy. V Ženevě probíhají jednání čtyřikrát za rok, zprávy z misí, tam se posílají v rámci pracovní skupiny 1 a tyto eh, zprávy jsou základem pro další debatu eh, na této pracovní skupině. A teď eh, k, stručně k aktuální situaci. Ta mise v současné době přizpůsobuje se požadavkům z terénu. Minulý rok jsme úspěšně dokončili tzv. optimalizační proces, který dále posílil naše analytické schopnosti a také eh, eh, snahy eh, dostat se do terénu. V současné době se zabýváme tím, jak technické prostředky mohou zefektivnit monitorování. Máme několik věcí, které nás čekají v nadcházející době. Je to stále větší stanování hranic, je to pomalejší než dříve, ale pokračuje to. Potom tady máme možná vzniknou další ohniska Eh, problémů, eh, protože eh, stačí akorát instalovat další hraniční stožár nebo někoho sem tam zadržet. Je tady problém s nejistotou dokumentů, které jsou třeba pro překračování té správní hranice a také bych zdůraznil ten nový de facto zákon pro zahraniční občany přijatý v Abcházii, který vstoupí v platnost nebo nabude účinnosti 1. dubna a který by mohl eh, znamenat poměrně, sledování eh, poměrně velké části populace tamní. A potom bych ještě zmínil a tu smlouvu a, eh, a k a spojenectví s a strategickým partnerstvím se vchází, a smlouvu se spojenectví a integ- o, o a integraci s Jižní Osety, kterou eh, uzavřela hm, loni Ruská federace s těmito regiony. Eh, obsahuje to celou eh, řadu dobrovolných protokolů a my to sledujeme. Jaké výzvy tedy zbývají? Hlavním je nedostatečný přístup do Abcházie a Jižní Osety. To my zmírňujeme tím, že používáme každý Eh, zbývající prostředek k získání informace. Budeme se pokoušet eh, získat ten přístup, což já si myslím by eh, prospělo každému. A, a pomohlo by to získat lepší, udělat lepší obrázek o řadě věcí. Obnova zasedání IBM v Gali, která přestala v roce 2012 další výzvu. Naše eh, zkušenost s eh, zasedáním u Jižní Osetie eh, ukazuje, že je to velice nezbytné pro udržení dialogu. Takže doufáme, a vím, že tady je řada mezinárodních snah o obnovení tohoto mechanismu. A samozřejmě tady širší politický vývoj, jako je neustálý tlak Gruzie na euroatlantickou integraci, a možné reakce na něj. Proběhnou také parlamentní volby na podzim roku 2016 a neměli bychom eh, zapomínat širší vývoj na východě Ukrajiny, v eh, v Ruské federaci, v Turecku, Armenii a Azerbajdžánu. To všechno by mohlo ovlivnit eh, bezpečnostní situaci a širší stabilitu v terénu. Vzhledem ke všem těm výzvám, které jsem popsal, příspěvek mise ke stabilitě v terénu je dále životně důležitý. Tím způsobem uchováme stabilní rámec pro změny v Gruzii, které tam EU prosazuje. Rád bych uzavřel tím, že vám poděkuji za váš zájem a podporu a znovu bych vás rád pozval a do Gruzie. Ten pokrok tam pokračuje a, a když uvidíte, tak uvěříte. Naše mise je připravená podpořit e, vaši návštěvu. Těšíme se, až e, bude vaši hostiteli a vezmeme vás s sebou na výjezdy. Děkuji vám a předtím rádi odpovíme na vaše otázky. Děkuji vám. Určitě e, poslanci se rádi zapojí do výměny názorů později. Rád bych vás informovala že eh, koordinátoři SED se rozhodli vyslat delegaci podvýboru do Gruzie a bude to na konci eh, května, jestli se nemýlím. Čili v eh, zeleném týdnu v květnu pojedeme do Gruzie. No a počítám s tím, že tedy navštívíte tato delegace. A teď dám eh, slovo eh, její excelenci paní Natálii Sabanadze. Thank you very much. Děkuji vám. Dámy a pánové, děkuji za příležitost předstoupit dnes před vás. Paní předsedkyně, já bych chtěla vám zvlášť poděkovat za vaši podporu a tuto příležitost pro mě i zástupce Gruzie, abychom vás mohli oslovit. Pro nás je to důležité, protože bezpečnost eh, jaksi eh, není něco daného. Eh, já jsem tady ze dvou důvodů. Především bych chtěla poděkovat za sebe a za naši vládu Evropské unii za monitorovací misi. Význam této mise opravdu nelze podceňovat z pohledu bezpečnosti mojí země. Taky bych chtěla velice ocenit práci eh, pana eh, Jakauskase, který je velice efektivním a schopným eh, šéfem mise, který zajišťuje velice nestranou, objektivní a kvalitní práci. Také bych eh, chtěla využít příležitosti, abych vám připomněla význam EUMM. Přítomnost a činnost této mise má své dopady i mimo hranice eh, Gruzie. Ve stávajícím ovzduší a bezpečnostních rizicích eh, mise jako EUMM je nástroj, který Evropská unie má k dispozici, pokud eh, chce mm, zasáhnout v rámci zahraniční politiky. Ehm, tato mm, mise, ehm, mm, o této misi bylo rozhodnuto eh, po válce 2008 ze strany rady mimořádně rychlým způsobem a v rekordním čase tam byly tedy rozmístěny jednotky misi a je to důkaz podpory Evropské unie eh, Gruzii a zájmu udržet mír a stabilitu v regionu. S rozmístěním mise díky přítomnosti EU a v celém regionu zvýšení zvýšila se i bezpečnost a gruzínská vláda velice oceňuje rychlou reakci na krizi z roku 2008 a následnou stabilizaci díky EUMM. um, ukončení pozorovatelské mise OSN v důsledku ruského veta způsobilo, že EUMM je jediná mezinárodní uh, složka organizace v terénu, která má uh, kapacitu sledovat uh, vývoj a my jsme slyšeli, že skutečně tam uh, vývoj probíhá izolovanost a militarizace jak, uh, Abcha, jak Abcházie, tak uh, pokračuje ruské uh, síly eh, budují fyzické hranice na mm, eh, těch okupačních liniích a eh, to mm, jaksi má negativní vliv nejenom na zbývající obyvatelstvo, ale také to omezuje možnosti kontaktu a potenciální budování důvěry v zájmu Eh, v jaksi rozvoje prostředí pro eh, obyvatelstvo a vyjednání řešení. Eh, složky eh, mise jsou rozmístěny v dochozí vzdálenosti od eh, východozápadní dálnice a to je oblast, která je velice zranitelná co do zahraniční agrese a můžeme říci, že Gruzie se snaží dál fungovat, vést své um, politické a ekonomické a další priority a myslím, že nepřeháním, když řeknu, že díky EUMM uh, bylo pro Gruzii možné pokračovat také v její evropské agendě. Moje vláda opakovaně prokázala, že nemá zájem reagovat na provokace a spíš se snaží ten bezpečnostní deficit v regionu tlumit, než zhoršovat. A v tom je pomoc EUMM velice účinná, protože právě eh, je zacílená na redukování rizik a zlepšování stability. A myslím si, že skutečně naplňuje svůj deklarovaný cíl, protože eh, je jaksi plně funkční a monitoruje, kontroluje situaci po obou stranách eh, ty dělící linie a může rychle reagovat na incidenty, které by mohly situaci destabilizovat, tak jako třeba jsou eh, ilegální eh, zatýkání nebo únosy a podobně, které tam vždy hrozí. Souvisí to samozřejmě také s přecházením administrativní linie, kde Mm, tedy tam ty procedury jsou vyloženě zaměřené na vytváření incidentu. EUMM eh, e eh, usnadňuje nebo pomáhá při eh, zamezování incidentů prostřednictvím horké linky, která je velice důležitá pro místní obyvatele. A Mm, bohužel cíl pro rok 2012 obchází dosažen nebyl a je eh, tedy zájem toho eh, dosáhnout. Na mezinárodních diskuzích v Ženevě eh, je vytvářen mechanismus na vysoké úrovni a informace, které EUMM poskytuje, jsou objektivní, nestrané a velice cené a je to významný proces, ať už eh, věři, eh, jak si dosáhne toho konečného urovnání nebo ne, tak je to v každém případě užitečné a omezuje eh, politická rizika. Rozhovory v Ženevě se věnují nejnaléhavějším otázkám Abcházie, Jižní Osetie i těm dlouhodobým cílům. Samozřejmě Eh, geopolitické zájmy některých eh, aktérů a hlavně jednoho eh, tam jsou jaksi významnou brzdou. A jedna z hlavních výzev pro EUMM je nedostatečný přístup k okupovaným oblastem a současně to připomíná Evropské unie a mezinárodnímu společenství Eh, že eh, od roku, od příměří v roce 2008, tedy tam ta situace se ne, nevyřešila. Eh, obecný kontext a bezpečnostní situace v sousedství tady taky byla zmíněna a já si myslím, že je třeba i toto zdůraznit v tomto kontextu. EUMM je jeden z nejvýznamnějších bezpečnostních nástrojů v rámci politiky sousedství Evropské unie kdy jedna, eh, se, se jedná o jednu z priorit vytváření více nástrojů a EUMM je, myslím, velice dobrým příkladem takového nástroje pro tlumení bezpečnostních rizik. A eh, i když nebudu zacházet do podrobností, myslím, že mise EU, jako EUMM by měly být nadále posilovány a rozšiřovány. Děkuji. Madam, thank you very much indeed. Děkuji vám. Toto zasedání probíhá spolu eh, s parlamentními výbory EU Arménie, EU Azerbajdžán a eh, je, bych chtěla přivítat předsedu eh, delegace pana Sejček, Karima. Eh, pane Karime, máte slovo. Madam Chairman, colleague, thank you very much, Ambassador. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vážená paní velvyslankyně, eh, dobré dopoledne. Eh, děkuji za příležitost zúčastnit se této výměny názorů. jsem v situaci, kdy mohu vám zprostředkovat přímé osobní informace, protože jsem na vlastní oči viděl velice hodnotný příspěvek té mise EUMM v Gruzii a rozhodně mohu eh, navázat na to, co říkala paní předsedkyně a vyzvat kolegy, aby navštívili Gruzii a aby se podívali, jak vlastně ta mise funguje a aby spolu s misí navštívili ty příslušné oblasti. V červnu jsem měl možnost navštívit tu administrativní hranici a zjistit, co tam vlastně dělají pracovníci mise. Také jsem měl možnost přímo na vlastní oči spatřit, co přesně znamená ta situace na administrativní hranice s Abcházií. E, jsou tam vlastně jasné přetrvávající jizvy z těch dřívějších střetů a ukazuje se, že e, stále jsou problémy e, na tomto území, které je stále gruzínské, ale je okupováno. určitě, když tam vidíte prostě ty ruské strážce, eh, jak tam vlastně patrolují zcela beztrestně, tak je to připomínka toho, co jsme si všichni mysleli, eh, že už je dávnou minulostí, ale bohužel v Gruzii je to stále realita. Chtěl bych Eh, zopakovat, že EU eh, e plně podporuje územní celistvost Gruzie a musím také říci, že jsem hluboce znepokojen eh, pokračujícím procesem vytečování tzv. hranic protože to má skutečně zničující dopady na místní obyvatele a mnoho obyvatel kvůli tomu se muselo vystěhovat, přesunout se někam jinam v Gruzii. A e, je to přetrvávající problém a právě pozorovatelská mise EU dává lidem určitou sílu, lidem, kteří tedy bydlí v těch přilehlých oblastech, dává jim určitou důvěru v to, že alespoň někdo dohlíží na jejich bezpečnost. Právě prostřednictvím práce pozorovatelské mise EU můžeme být řádně informováni o dalším vývoji v tomto regionu. Jak už jsem uvedl dříve, skutečně jsem přesvědčen, že je na čase, aby Rusko splnilo své povinnosti podle dohody o příměří z 12. srpna 2008 a aby eh, Rusko také splnilo prováděcí opatření, to znamená, aby stáhlo veškeré vojenské síly a aby umožnilo pozorovatelské misi plný přístup na okupovaná území. Eh, v podstatě mohu jenom potvrdit to, co tady říkala paní velvyslankyně a vedoucí mise. Dále musíme podpořit gruzínské úřady, které se snaží pomáhat lidem žijícím na okupovaných území Jižní Osetie a Abcházie. Říkám to, protože je nyní na nás, jakožto spoluzákonodárcích, abychom konečně eh, tuto otázku vyřešili, doufám ještě do léta, tak aby Gruzie měla vlastně i možnost, nebo Gruzínci cestovat bez víz, protože by to usnadnilo kontakty mezi lidmi eh, a to i s těmi Gruzinci, kteří žijí na okupovaných územích. Chtěl bych také eh, připomenout, co říkal předseda Evropské rady minulý týden při jednání s gruzinským premiérem. Evropská unie i nadále bude plně podporovat územní celistvost Gruzie, s jejich eh, hranicemi, tak jak jsou mezinárodním společenstvím uznávány. A chtěl bych eh, opravdu poděkovat eh, misi za velice důležitou práci, která navíc probíhá za složité situace, za složitých okolností a přeji vám mnoho úspěchů v dalším pokračování. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Karime. Já bych se chtěla přidat k té vaší výzvě ohledně uh, Eh, uvolnění vízového režimu. Je to samozřejmě eh, velice důležitý aspekt a já osobně eh, také vnímám činnost mise EUMM e, podobně jako další řečníci. Nyní tady zahajuji diskusy. Můžete případně pokládat otázky a chtěla bych vám připomenout určité časové omezení, takže prosím, abyste eh, své příspěvky nějak zestručnili. Nechci nějak předepisovat konkrétní časové omezení, ale prosím, snažte se hovořit stručně. A nejprve za EPP pan Michal Galer. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji panu Kauskasovi, panu Dýnovi. Eh, paní Sankyně Sabanadze i kolegovi Karimovi. Já si myslím, že u mainstreamových stran eh, tady panuje eh, konsenzus, pokud je o vyhodnocení situace i pokud jde o podporu eh, mise, kterou už tam léta máme. Z mého pohledu bohužel v současné situaci nelze očekávat z ruské strany jakoukoliv přátelštější eh, nebo jakýkoliv přátelštější přístup. Důležité, abychom eh, zachovali přítomnost na místě, vytvářeli transparentnost v rámci možného a požadovali eh, to, co Rusko už ostatně podepsalo. Paní eh, Jankovská eh, říkala, že se věc eh, posouvají vpřed. Já říkám, no tak ty hraniční znaky se nám posouvají vpřed. Můžeme to vyjádřit nějak v metrech čtverečních nebo v metrech, kilometrech čtverečních o kolik eh, kilometrů čtverečních Rusko eh, rozšířilo svou kontrolu jednostranně a o kolik lidí se v současné době jedná. Hovořilo se o tom, že eh, se pokoušíte zachovat ty kontakty v obsazeném, na obsazeném území. Jak to je možné? Kolik lidí může je fakticky překračovat každý den tam a zpět? nebo je to závislé jenom na své voli těch, eh, kteří tam eh, zrovna slouží? Otázkou je také, že ti, kteří eh, dočasně navštěvují Gruzi, jestli se jich lze vyptávat o situaci na druhé straně, odkud získává Gruzinská vláda informace o situaci tam to si kladu otázku. A potom samozřejmě politická situace. Je tahle nesnesitelná situace eh, příležitostí eh, pro nás, abychom eh, vyhlásili osobní sankce proti těm lidem na druhé straně, kteří tam konkrétně dělají nějakou nelegální činnost? To by byla politická otázka. tedy sankční režim pro eh, konkrétní eh, lidi tam eh, na místě. Děkuji. Děkuji, pan Freund. Much, Madame Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poděkovat paní velvyslankyni a panu Jankauskasovi za ty komentáře nás vždy velice zajímají eh, informace o takovýchto zmražených eh, konfliktech, které trvají už řadu let. My o nich eh, slyšíme jenom, když potom explodují. Já jsem se nedávno vrátila z Palestiny a oni nám tam říkali, vy se nás teď nevšímáte, protože situace je klidná, ale až jakmile zase uh, Eh, situace exploduje, tak se sem soustředí zájem politiků, sdělovacích prostředků, pak tam všichni jedou, zajímají se o to. Ale my samozřejmě nechceme, aby docházelo k takovéto explozi těch eh, konfliktů a to platí i pro Gruzii. Já bych eh, se chtěl zeptat na konkrétní věc. Když jsem poslouchal pana Jankauskase a paní Sabanadzevou, tak jsem měl pocit, že cítím eh, trochu eh, odlišný názor na eh, vývoj situace. A sice, jak jste vlastně popsali situaci, kdy zemědělci nebo školou povinné děti každý den překračují hranici, a vy jste vlastně naznačoval, že to není zase tak eh, výrazný problém, že nejsou vyslýcháni, nebo tak jsem z toho získal dojem, zatímco paní Nadzeová říkala, že to je pro ně nebezpečné, že je to složité eh, přejít vlastně tu hranici. A mě by tedy zajímalo, za prvé, zda tam jsou eh, vlastně ty hraniční přechody důsledně sledovány, nebo zda lidé třeba mohou se přemysťovat mezi vesnicemi po nějakých malých silničkách. Chtěl bych si udělat lepší obrázek o tom, jak eh, to tam funguje, ten, ten přechod té hranice. Děkuji. Děkuji. Pan Jurek. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych především rád poděkoval eh, a, a poblahopřál vám eh, k eh, vaší práci v minulém roce. Já jsem byl na té v administrativní linii a, a tedy na linii příměří a vy jste takovým očima a veřejné, veřejnosti a našich zemí, které sledují to, co se děje. No, škoda, že nevidíme eh, to, co se děje na druhé straně eh, linie příměří. Děkuji také eh, za informace paní Valislankyni. Chtěl bych položit tři otázky. První věc se týká, no, slyšeli jsme, co se stalo hned po válce. Jsou tady ještě další procesy, které probíhají po, na teritoriích. Potom druhá věc. Eh, gruzínské úřady eh, nám říkali něco o kontaktech s eh, abcházskými úřady, o některých investicích do zdravotnictví například dokonce. A mě by zajímalo, zejména paní Valeslankyně, jak si myslíte, že tam funguje společenský život? Je tam nějaké veřejné mínění nebo někdo, kdo by chtěl obnovit národní jednotu s Gruzí? jak eh, se k tomu staví tamní úřady, jestli něco takového vůbec eh, se objevuje. A potom konkrétní eh, mm, otázku na pana Janka Uskase. Říkal jste zavádění, o, zavádění předpisů v Abcházii, které se týkají cizinců, zavádějící nějaké kontroly cizinců. Mohl byste přesně říct, co to bude znamenat v praxi? a pro koho a v jaké oblasti. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji. A teď eh, pan Eller. Děkuji. Dřív než položím svou otázku, tak chci ujistit paní velvyslankyni, že parlament to považuje za veliký úspěch, že se podařilo tak rychle vyslat misi do Gruzie. Jedním z našich úkolů je také dohlížet nad způsobem, jakým ta mise probíhá. Takže moje otázka je adresována panu Jan Kauskasovi a panu Dínovi. Ve fázi rozmístění mise tam proběhl mezinárodní tender Eh, na eh, palivo, na benzín a mezinárodní tender na dodávky aut. Takže to vedlo k tomu, eh, že pokud víme, trvalo měsíce, než mise byla prakticky funkční, protože ta pravidla pro veřejné zakázky jsou tak komplikovaná, pokud my víme, že to vedlo Eh, k tomu, že teoreticky, eh, jak si jsme tam byli, ale prakticky trvalo prakticky rok, prakticky trvalo rok eh, rozmístit misi na hranice. Takže ve fázi vyjednávání o rozpočtu nás zajímá, bo jsme toho názoru, že by pravidla pro zadávání veřejných zakázek by eh, měla být zjednodušena především pro civilní mise, eh, zvlášť v těchto případech tak důležitých, politicky významných, kdy ta přítomnost na hranicích eh, je významnou složkou té politické mise. Takže jaká je vaše zkušenost a váš názor, co se týče potom vlastní realizace rozmístění eh, mise a těch pravidel pro zadávání veřejných zakázek a jaké závěry byste z toho chtěli vyvodit na základě této zkušenosti. Děkuji. Pan Jaromír Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, dovolte mi, abych našim zácným hostům položil dvě otázky kterémukoliv. První otázka. Napříč Gruzií vedou tři významné produktovodu, tři významné potrubí. Je to starý ropovod Bakut Bilisi Poty, je tam plynovod Bakut Bilisi e, do Turecka a konec konců ta nejnovější mohutná roura Bakut Bilisi Ceyhan do Turecka Moje otázka zní, protože zejména ta poslední, eh, to poslední potrubí zásobuje celou řadu evropských zemí ropou. Eh, ptám se, jestli mise sleduje také bezpečnost těchto eh, důležitých, důležitých energovodů. To je první otázka. A druhá otázka. Tady padlo několikrát, jak je obtížné sledovat eh, situaci v okupované Jižní Osetii. A já se ptám, jestli existují nějaké snahy jednání s administrativou v Cinvali, nebo dokonce s ruskou stranou, o tom, aby byla povolena například stálá mise na území eh, Jižní Osetie. A pokud to bylo odmítnuto, jakým způsobem to jeho osetinská administrativa vysvětlila. Děkuju. Thank you. Mrs. Modi. Děkuji, pan Smody. Já jsem jenom chtěla říci, že já budu muset do jiného výboru, takže proto prosím, eh, že bych vystoupila hned. Já jsem jenom chtěla totiž doplnit eh, k poznámkám a názorům, které tady už zazněly, jako kromě toho, že bych chtěla poblahopřát k té odvedené práci, a ehm, k podpoře názoru na liberalizaci vízové povinnosti, tak se chci zeptat, jestli jsou nějaké zvláštní požadavky, které by mise chtěla od nás jako poslanců, zvlášť třeba co se eh, týče toho, co říkala paní velvyslankyně ohledně překračování té administrativní linie a umožnění kontaktů pro eh, posílení Mm, eh, styku mezi, mezi jednotlivými komunitami. Děkuji. Dobrá. A eh, na konec bych chtěla poprosit naše panelisty, aby odpověděli ve stejném pořadí, ve kterém vystupovali. Takže pane Díne, máte slovo. Děkuji. Já se soustředím na otázku pana Donžona ohledně veřejných zakázek a její výzev s nimi spojenými. Určitě veřejné zakázky a civilní mise zůstávají výzvou, protože mm, je to, jak si to reguluje, co můžem, co nemůžem. V případě této mise to bylo trošku odlišné, protože 1. října mise byla rozmístěna, v, jak to znamená v rozmezí 22 dnů a došlo k celé řadě eh, domluvených opatřeních, takže eh, členské státy poskytly rovnou lidi eh, zařízení, vozidla, počítače a takže e, to umožnilo vlastně to velmi rychlé rozmístění. Ale od e, té doby e, komise se snažila zlepšit tu situaci. Jednalo se o podmínkách obecnějších tendrů, které by byly mm, více zaměřené nejenom tedy na eh, vozidla, ale i jiné vybavení. Takže teď máme už uzavřené dohody s dodavateli eh, a mm, s tím, že musíme samozřejmě i nadále eh, dodržovat a splňovat všechna finanční pravidla a další V poslední době došlo, myslím, k určitému posunu co se týče eh, vybavenosti, kdy je možné eh, v rychle eh, době repasovat a uskladňovat a repasovat vozidla tak, aby mohla být znovu použita a rozmístěna co nejrychleji protože máme 10 civilních vozidel, tak v terénu e, funguje e, mnoho zařízení a je potřeba, abychom e, do roku 2016 zajistili, že bude tedy ta mise plně vybavená. Samozřejmě regulace představuje určitá omezení, ale ty kontrakty nebo ta pravidla by samozřejmě byla, eh, by měla eh, být o něco flexibilnější, aby bylo možno eh, tedy i flexibilněji reagovat. Pan Jan Kauskas, děkuji. Padla otázka ohledně dopadu událostí z loňského léta a co se stalo s vesnicemi Cite, Lubany a Orčosany. Takže můžeme odhadnout rozsah. Pokud my víme, a když jsme se snažili zjistit, jaký to mělo dopad na konkrétní obyvatele, tak to mělo dopad na 153 obyvatel dvou vesnic, kteří obdělávali před rokem 2008 půdu i po roce 2008 až do minulého léta. Ta oblast, kde hospodaří, představuje 58 hektarů půdy. Je to blízko dálnice Tbilisi Gory a je to z té dálnice vidět. A stalo se to, že ta značka byla posunutá o 1,5 kilometru na jich směrem k dálnici, což v minulosti nebylo. A jestli se tedy linie změnily, linie se nezměnily, ale ta oblast byla prostě obhospodařovaná lidmi, kteří žijí na území spravovaném z Tbilisi. A druhá strana hovořila nebo se odvolává na linii uvedenou Eh, na mapě od roku 1984, ale nevyznačenou na zemi. Takže ta značka byla posunuta, nebo to označení, a lidé tedy teď říkají, že už na ty své pozemky nemohou. Mají tam úrodu a Eh, při aktivaci naší eh, horké linky po určitých rozhovorech, nejenom z naší strany, ale také se zvláštní eh, zástupci a podobně, jsme dosáhli toho, že umožnili těmto lidem si sklidit, ale už pak od 1. listopadu loňského roku ztratili přístup na svou půdu. A lidé, kteří mají tyto pozemky, to je jejich jediné živobytí, takže pro ně to samozřejmě má přímý dopad. Několik otázek se týkalo překračování linie a já se omlouvám, pokud jsem vytvořil eh, chybný dojem. Ano, lidé tam to překračují v Jižní Osetii, registrujeme přes 400 překročení linie denně, v, v Abcházii ta, ten provoz ještě větší a denně vydáme 2 až 3 tisíce eh, jak si lidí překročit tu hranici. Eh, v Jižní Osety je jeden hlavní přechod a pouze lidé, kteří se rozhodli žít v Jižní Osety v, v údolí Chovory, jako ti dostali zvláštní povolenky a ne každý, kdo si o ní zažádali, dostal, ale pouze je to pro ty, kteří se rozhodli žít tam a ti mohou překračovat hranici na území zpravované. Tbilisi ty povolenky eh, mají roční platnost. V roce 2014 a 15 jejich eh, řada propadla a dál některé propadnou teď. Teď je otázka samozřejmě, jak dlouho bude tato možnost existovat a ne všichni, kdo si o povolenku zažádali, takže to zůstává otevřené. Pak existují dva menší přechody, eh, kde eh, je to eh, v podstatě jenom pro místní vesnice a Eh, obecně eh, vstup do Jižní Osety je eh, volný přístup je omezený. Co se týče Abcházie, tam je situace jiná, je potřeba mít zvláštní dokumenty a oblasti, kteří žijí v oblasti Galie, tam mohou někteří ovšem nemají platné doklady, ti, kteří je nemají, nepustí, někteří přecházejí přes řeku mimo přechod, Eh, došlo k incidentu, kdy jedna žena se při přechodu řeky utopila a když přecházejí v oblastech eh, bez přechodů, eh, tak jsou, a kde nejsou pozorovatele, tak tam jsou zadržováni a platí pokutu. Školní mládež tam pravidelně se stává, že dětem nedovolí překročit eh, přechod. Horká linka se to snaží řešit. Řada dětí mm, chodí z Abcházie na území zpravované Tbilisim, eh, ale ten počet klesá rok od roku, protože je to čím dál těžší. Je těžké pro lidi jezdit navštěvovat hroby například. Eh, je to tradicí na Velikonoce a to řešíme, tedy tento problém každý den, každý rok. Například eh, administrativní eh, linie Abcházie eh, od Osety Osetie, tam je 50 kilometrů oplocených s elektronickým varovným systémem, který brání lidem hranici překročit takže je to spíš těžké. Co se týče zákona o cizincích, my jsme začali e, ten návrh analyzovat, zatím ještě nevstoupil v platnost, má vstoupit v platnost 1. dubna, ale z návrhu vyplývá, že lidé, kteří by nebyli občany Abcházie, by ne, neměli právo podle tohoto zákona hlasovat ani v celostátních volbách, ani v eh, komunálních volbách. A eh, velký problém je s vlastnictvím Eh, majetku, který tento zákon neřeší a zůstává to tedy otazníkem. Co se týče eh, eh, veřejných zakázek, o tom už tady tedy se hovořilo. My samozřejmě splňujeme všechna nařízení a pravidla, zatím jsme neměli žádný závažný dopad na naši akceschopnost. Otázka, zda monitorujeme ropovody a plynovody. Eh, my eh, zvlášť eh, ropovod Baku Subsa, to je jeden z, z těch, které v loňském létě Eh, jak si jsou, byly více kontrolované, tam to provozuje British Petroleum, oni si to kontrolují tedy sami, ale jsou, jsou tam úseky, kde to vyžaduje více či méně eh, monitorování, ale obecně oni to monitorují pravidelně. Co se týče eh, jednání s, s s představiteli Jižní Osetie nebo Ruska. Eh, dialog probíhá na místní úrovni s místními bezpečnostními hráči prostřednictvím horké linky. Setkáváme se jednou za měsíc v ITREMS a v Ženevě, takže ten dialog pokračuje a je prospěšný. Pomáhá řešit některé problémy, a některý, ten, ten pokrok, ke kterému do, došlo, je právě díky tomu. Takže tolik z mé strany. Jan Kalskas. Děkuji, pane si Nyní paní velvyslankyně. Děkuji za zajímavé otázky. Stručně se zmíním o otázce těch hraničních přechodů. E, jsme v podstatě stejného názoru. Ta situace z naší strany je taková, že přechod hranice je velice složitý, e, stává, nebo probíhá to, ale je to často ponižující procedura a je to zdroj potenciálních incidentů. Byla tady zmínka o tom, že třeba některé dokumenty už jim vypršela platnost, ale jsou ještě přijímány a lidé vlastně nikdy nevědí, zda druhý den e, to bude platit stejně, jestli je třeba nezadrží a neřeknou jim, že um, už vlastně přejít hranici nemůžou. A takovéto drobné incidenty mohou být potenciálně výbušné. Dochází vlastně i k uh, únosům, zadržování a to jsou věci, které nemůžeme v Tbilisi opomíjet. V ideální situaci, pokud by eh, ty hraniční přechody byly flexibilnější, tak by ten eh, konflikt byl velice odlišný. Problém je v tom fyzickém oddělení. Jsou tam osnaté dráty, které oddělují eh, ty místní komunity. Pokud by tam byl volnější tok lidí z obou stran, tak by to mělo veliký dopad na změnu povahy konfliktu a myslím si, že ta situace je takto schválně udržována. Co se týče eh, prostředí eh, nebo atmosféry na okupovaných územích, vy jste zmínil Abcházy, tak pro mě je obtížné eh, to říci s jistotou, ale naše politika se rozhodně zaměřuje na takovou angažovanost lidí. Chceme, Eh, aby vlastně i v té občanské společnosti Jižní Osety a Abcházie eh, vznikaly snahy o určité propojení, eh, spojení s Gruzí, tak aby byl splněn mezinárodní právní rámec, aby tito lidé byli uznáni jako občané normálního fungujícího státu. Jsou různé způsoby, jak toto zajistit, různé komunikační kanály. My se snažíme postupovat co nejflexibilněji a nejotevřeněji ukázat jim, jak se Gruzie vyvíjí, ukázat eh, jim, jaké jsou eh, vlastně priority, že ta priorita evropské a atlantické integrace vlastně změnila zemi, změnila i vlastně naše občany a samozřejmě i bezvízový styk by byl zásadní, protože by to bylo znamení od Evropské unie, že vlastně uznává pokrok, který Gruzie učinila. A je to samozřejmě i takový eh, argument, který lze použít v budování důvěry a vlastně eh, kontaktu s našimi občany na té druhé straně když byly takzvané integrační smlouvy projednávány, tak v Abcházii eh, byly trochu jiné reakce. Tam byly, eh, v Abcházii byli lidé rozpolcenější, eh, spíše se tvářili negativně na tuto dohodu a bylo tam velké riziko, že Abcházie bude postupně de facto integrována do struktury Ruské federace, což nebyl tedy původní úmysl. Ale ty dohody tedy eh, platí i na vazné dohody eh, se projednávají a podepisují se, takže se obáváme, že to je skutečně proces postupné anexe, a že to bude takové klidné, tiché a je samozřejmě těžké, aby si mezinárodní společenství tohoto stále všímalo, udržet jeho pozornost. A e, vlastně my jsme ještě ani oficiálně nevyjádřili obavy. Pokud jde o etnické čistky, to je doložená skutečnost, že etnické čistky proběhly zvláště pokud jde o gruzínskou populaci, gruzínské vesnice, které byly cíleně zničeny. Nema, nedošlo k pokroku návratu vnitřně vysídlených osob. To je skutečně dosti palčivý bod, a bohužel dosažení jakéhokoliv pokroku je velice složité. Pokud nedojde k návratu eh, těchto vnitřně vysídlených osob, tak můžeme říci, že etnické čestky vlastně pokračují. Taková je dnes situace v terénu. Bohužel to vytyčování hranice, které tady bylo zmíněno, nijak situaci nenapomáhá. Vzniká tady riziko, že i další lidé se budou muset vystěhovat, protože jak už tady zaznělo, eh, těch, něk, těch málo obyvatel, kteří tam ještě eh, žijí, mají dnes velice omezený přístup na eh, pozemky, na, k půdě. Prostě se rodina ráno probudila, najednou zjistila, že na, na, na, přes dvorek jim vede hm, plot a je to teď pro ně velice složité. Některé rodiny byly skutečně donuceny opustit eh, své eh, domovy eh, právě v důsledku těchto posledních kroků. V Abcházii tyto dohody a další omezení, které se týkají přístupu k takzvanému občanství, k povolení k pobytu a ke všemu, co s tím souvisí, pokud tedy chcete žít jako lidská bytost relativně důst důstojně, pokud chceme mít přístup k vlastnictví, vzdělání. Eh, je to velice problematické. Omezuje se přístup ke vzdělávání eh, v Gruzii těm Abcházanům, což samozřejmě je určitý nátlak na eh, obyvatele, kteří tam dosud žijí a skutečně se obáváme, že to může vyvolat vlastně to, že další lidé se budou muset vystěhovat. Také mezinárodní přístup je velice omezený. Vysoký komisař OBSE pro národní nosní menšiny se chtěl podívat do Abcházie, to bylo znemožněno stejně tak, jako komisař mm, Rady Evropy pro lidská práva se tam také nedostal. A my bychom samozřejmě velice rádi slyšeli mezinárodní posouzení situace lidských práv na těch okupovaných eh, územích. Pokud jde o Eh, Baku, byli si Baku Supsa ropovod, to bylo řečeno, že došlo vlastně eh, k přemysťování těch eh, hraničních značek. Jednalo se asi o 1600 metrů toho ropovodu, které vlastně teď jakoby vedou oficiálně přes ta okupovaná území. BP se to snaží kontrolovat ale zase to ukazuje strategický význam tohoto regionu a zvyšuje to i význam EUMM, protože tento ropovat je důležitý nejen pro energetickou stabilitu Gruzie, ale jak jste správně řekl, vlastně je to důležité i pro energetickou stabilitu Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, paní velvyslankyně. A nyní pan Sajč Karim. Já bych chtěl ještě dodat pár bodů. Eh, k tomu, co říkali eh, hosté, panelisté. Michal Galer se tady ptal na to, o jakou oblast se jedná. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to zhruba 63 kilometrů dlouhý eh, vlastně plot z osnatého drátu, který se postupně stále rozšiřuje a paní velvyslankyně tady zmínila cesty, jakými se to děje stutis tady mluvil o práci mise. Já jsem tam také zaznamenal eh, tu problematiku přístupu k zdravotní péči, protože je tady mnoho různých, je tam mnoho operativních činností, které se snaží umožnit třeba i sanitkám, aby se dostali k lidem, aby se lidem dostalo eh, naléhavé zdravotní pomoci a, eh, nebo i v případě třeba eh, přístupu do porodnic a podobně. A pak ještě jedna zmínka. Eh, Gruzie velice jasně dala najevo eh, svou příslušnost k Evropě a že se chce angažovat v té evropské agendě. A proto je zcela zásadní, abychom my jako instituce sehráli svou úlohu a přispěli eh, k tomu procesu zavedení bezvízového styku v nadcházejících týdnech a měsících, protože právě v tomto ohledu se na nás gruzinci dívají a doufají, že tedy prokážeme ty, eh, tu svou angažovanost. Děkuji vám. Já bych tedy chtěla eh, uzavřít tento bod pořadu jednání ještě s jednou poznámkou. Já eh, sama jsem často navštěvovala tuto oblast už zhruba od roku 2009-2010. Navštívila jsem i vlastně zařízení pro ty vnitřně vysídlené osoby v Gruzii, které jsou eh, vlastně velice dobře vedeny eh, jednotlivými gruzínskými vládami a mohu tedy potvrdit, že lidé, kteří tam žijí, se chtějí vrátit do svých domovů. To je zcela zřejmé a je to viditelné eh, v tom jejich chování a je samozřejmě toto velice důležitá oblast, protože lidé tam mají rodiny, je třeba, aby mohli volně navštěvovat své příbuzné a lidé, i když dnes třeba v této části Gruzie mají volnost, svobodu pohybu, tak se stejně chtějí vrátit do svých domovů, do Jižní Osety nebo do Abcházie, protože tato území považují za své domovy. To je více než jasné. Takže paní velvyslankyně, pánové, děkuji mnohokrát za tyto informace. Delegace SED navštíví Gruzii v květnu a pak proběhne také informování o průběhu eh, naší cesty a určitě budeme řešit i další témata s tím související. Děkuji vám a prosím kolegové, zůstaňte. Budeme bezprostředně pokračovat s dalším bodem. yeah. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, usaďte se, prosím. A začneme hned s dalším eh, bodem na našem pořadu jednání. Čekáme sice ještě na třetího řečníka a hned se pustíme do bezpečnostní situace v eh, zemích západního Balkánu. Já bych se omluvila jménem eh, paní Ciganové, ředitelky eh, zodpovědné za strategie a obecné záležitosti v GR Home, za to, že nemůže eh, přijít, eh, protože má důležitou videokonferenci s Tureckem v tuto chvíli. Takže vítám jiného zástupce DG Home a doufám, že tu otázku budeme moci probírat tady bez omezení. Ráda bych každopádně eh, proto eh, přivítala profesora. Já se omlouvám profesora eh, Traunera z Freie Universität. A také tady s námi bude pan Andrew Raspáš, který je poradce eh, generální ředitelství NIR a, a paní Martu Cigan eh, nahradí Malcolm Benedek, který je odborník v rámci DG Home. Já bych ráda tedy eh, začala vystoupením profesora Traunera. Děkuji vám. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážená paní předsedkyně, vážení hosté, já vám udělám prezentaci k zásadním bezpečnostním otázkám na západním Balkáně, zejména pokud jde o a, implikace stávající migrační krize. začnu s politickými vztahy mezi EU a západním Balkánem. Je tam poměrně dynamický vývoj v posledních měsících, dokonce i dnech. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak ta tento týden podala svoji přihlášku e, ke členství a e, doufá, že teď e, se jí podaří obnovit svůj proces stabilizační. Kosovo podepsalo v listopadu, Barouří 2015 asociační dohodu a Černá hora a Srbsko také pokračují. Černá hora otevřela 20 kapitol a dvě už zavřela. Srbsko a no, otevřelo dvě kapitoly. Teď je tady otázka a, a v Makedonie, tam jsou protesty eh, proti vládě Nikoli Kulevského, ale eh, opoziční strana sociálních demokratů eh, porozila bojkotem voleb, když nebudou svobodná média a také aktuální seznam voličů. Komisař Hans přislíbil tedy sledování těchto voleb a pomoc při řešení problému. V současné eh, době probíhají dvě mise eh, CSDP eh, v Balkáně, je to Eulex Kosovo a Altea v Bosně. Mandát Eulexu skončí v červnu 2016. V roce 2015 se situace v severním Kosovu zlepšila. Byly tam nějaké protesty v lednu po rozsudku soudců mise Eulex, kteří odsoudili srbských, srbské politiky z válečných zločinů. Je tady otázka toho, jestli jsou kosovské úřady už připravené na převzetí odpovědnosti. Komise eh, eh, vyzvala k eh, posílení schopností řešení tedy těch případů, které jim Eulex předává. To se týká zvláštního, tedy státního zástupce pro toto pokud je o LTU, tak ta byla prodloužena loni. Když se projednávala, projednávalo to prodloužení, tak vysoká zmocněnkyně Valentina Vinsko uzvedla, že je třeba tato síla neustále, protože eh, je tady určitý eh, problém s nástupnictvím v této eh, zemi. Republika Srbská oznámila referendum a tam bylo eh, stanoveno, že je třeba tedy eh, respektovat ty soudní orgány v dané zemi. Tolik tedy k politickému eh, rozměru vztahu a teď k geopolitické dynamice protože proces rozšíření EU e je zapojen, tedy také už se svázán s procesem rozširování NATO a Rusko se tam také angažuje v tom eh, regionu. Černá hora eh, získala formální eh, výzvu k přistoupení k NATO. Byly tam zároveň poměrně násilné výstupy obyvatelstva proti Eh, rozšíření na to eh, premiér obvinil Rusko, eh, že je podporuje tyto protesty, Rusko to popřelo, nicméně Rusko je proti rozšiřování na to na západním Balkáně po na NATO v Charkově v roce 2014 oznámilo, že rozšíření NATO směrem na západní Balkán bude představovat pro Rusko provokaci. Je tady Eh, politický a hospodářský vliv eh, Ruska na západním Balkáně, který často eh, kodifikují energetické dohody. Díky tomu západní Balkán je v rozporuplnější poloze, tedy pozici vzhledem k politice EU. Tam jde o restriktivní opatření, která EU přijala po v anexi Krymu a dění na východní Ukrajině. Černá hora, Makedonie a Albánie, eh, Srbsko, eh, tak eh, neučinili. Pardon, Srbsko, Srbsko odmítlo, ostatní ano. A také souhlasilo se, spojen, tedy se společnými vojenskými cvičeními na konci roku 2015. Teď se dostávám tedy k další bezpečnosti, abychom pochopili, co se děje. Pokud je o zahraniční bojovníky, teroristická organizace Daesh Eh, cíleně nabírá a provádí náborové aktivity na západním Balkáně, hledá eh, bojovníky z Bosny a z Kosova. V Bosně a v eh, Kosovu jsou tam dvě skupiny. Jsou tam pořád válčí veteráni z poslické války. A je tam stále více rozčervených malých lidí. Podle eh, výzkumné služby kongresu je asi 600 zahraničních bojovníků z tohoto regionu, kteří jsou eh, zapojeni v rámci islámského státu v Sýrii. Většina je z Bosny eh, a potom z Kosova, z Albánie a ze Srbska. Asi stovka se vrátila do regionu. Jaká je tedy politická reakce na tuto výzvu? Bosenská vláda vyvinula určité eh, snahy, ale eh, pořád ještě třeba eh, řešit toto. 22 agentur má tam policejních, tedy úřadů, mají překrývající se pravomoce, ne, jsou tam dostatečné analýzy problematiky zahraničních bojovníků, ale problém tady není jenom s policií. V Bosně je vysoká nezaměstnanost mládeže v řešení říká 36% a potom, eh, a to je také eh, živná půda pro extremismus. Eh, vládnoucí rada Bosně a Hercegovině přijala strategii boje proti zahraničním terčáckým bojovníkům. Zaměřuje se to na čtyři aspekty prevence, ochrana, pronásledování a reakce. Akční plán pro tuto strategii se stále vyvíjí. A tam se dostávám k poslední části své prezentace. Bezpečnostní aspekty v kontextu evropského řešení uprchlické krize. V roce 2015 překročilo 1,5 milionu Eh, uprchlíků eh, v evropské hranice, ten nejvíc od eh, druhé světové války. 70, 760 tisíc přes balkánskou cestu, tedy z Řecka do severní Evropy. Ta masová migrace se stala efektivním způsobem k překonání tradičních okraj hranic. Skupiny 400 až 500 migrantů přijdou na hranici a zahltí kapacitu pohraničních orgánů podle příslušných údajů makedonské úřady uvedly, že neznají mm, národnost 60% migrantů. To znamená, že jejich schopnost to sledovat byla pěta až na maximum. V roce 2017 několik členských států začalo Eh, pardon, v roce 2016 eh, v lednu eh, Donald Tusk vyzval Evropský parlament, aby přijal kroky k zachrání, záchraně šengenského prostoru. Evropská komise v současné době se pokouší posílit ty kapacity kontroly vnějších hranic a snaží se prosadit povinné přerozdělování uprchlíků v Evropě. Eh, západobalkánské země jsou do toho zapojené, existuje zvláštní fórum, kde jsou šefové států a vlád západního Balkánu spolu s ostatními eh, členskými státy podél této eh, západobalkánské cesty. Co se tam děje aktuálního? Počty uprchlíků jsou poměrně vysoké. Od 17. srpna do 21. ledna Tady vidíme eh, ta čísla, bylo to dohromady 221 tisíc, 99% eh, přišlo přes Egejské moře. To je poměrně vysoké, eh, vysoký počet oproti předchozímu a vývoji. Také se ví, že počet nesiřanů stoupá, jsou to Afgánci, Iráčané, Pakistanci, Marokánci a Bangladešané. Tohle jsou ta čísla z nejnovější implementační zprávy k migraci. Jaká bezpečnostní rizika a problémy to přináší? Samozřejmě máme tady negativní dopad na regionální stabilitu v širší jihovýchodní Evropě. Spolupráce může eh, vést k podnícení místního napětí Potom eh, uzavření severních členských států, to tam Srbsko eh, oznámilo, eh, že zavře také své hranice, pokud uzavře Slovensko a Rakousko své hranice. Další otázkou je potenciální infiltrace džihadistů přes migrační toky. V současné době v Salzburgu byly odhaleni ti, kteří se chtěli připojit k pařížskému eh, útoku eh, v listopadu minulého roku a přišli eh, po západobalkánské trase. Rakouské orgány toto nepotvrdily, tyto zprávy mediální. Nicméně pořád třeba vnímat tuto otázku. Komise zdůraznila, že je to naprostá priorita a tady cituji, buď odmávat je, anebo posilovat eh, eh, registraci a eh, dokumentování. Komise už tady zkonstatovala, že dokumentace zlepšila, ale jsou tady pořád určité tlaky. Pořád dochází bez, pořád se tady vydávají dokumenty bez bezpečnostních prvků. Potom jsou tady také otázky převaděčství, je tady lepší koordinace mezi Frontexem, Europol a Eurojustem. Frontex v současné době eh, má aktualizovat svůj mandát a také má organizovat návratové lety z západního eh, Balkánu do Turecka a dalších zemí. Je tady eh, nové středisko, které se má odevřít v únoru. Evropská a pašerácká databáze byla rozšířena a Europos a Frontex jsou stále více zapojeny do eh, zprávy hotspotu. Tak pokud jde o eh, hm, aktivity NATO a EU, ty vojenské a hraniční, je tam mise NATO, která má být nasazena eh, v Gejském moři, tedy k sledování toho nelegálního překračování hranic. To byla odsouhlasena teprve nedávno. E, e, potom jsou tady týmy e, v rychlého zasahu Frontexu a Frontex je také zapojen při zřizování hotspotů, ale pořád tam není dost lidí z Frontexu a další z eh, EASO. Eh, Potom eh, jsou tam byla, je tam bilaterální činnost iniciativy Slovinska. Některé státy chtějí nasazovat policii a, a armádu na hranice na hranicích s Makedonií a tahle debata bude, tam probíhá určitě, se to bude hovořit zítra na summitu. To jsou tedy eh, hlavní věci a děkuji vám za pozornost. Professor, now I would like to give the floor. Děkuji, pane profesore, a nyní dám slovo panu Benedekovi eh, z DG Home. Děkuji. Je mi potěšením být zde a musím omlouvit našeho ředitele, který se sem nedostal, která se sem nedostala v souvislosti s videokonferencí o Turecku eh, se hm, zapojuje do snahy eh, komisaře eh, řešit tu situaci, takže mě poslala místo sebe. Takže já bych chtěl navázat na některé body, které tady zazněly v té prezentaci, to znamená, co bychom chtěli spolu se západním Balkánem udělat, tak abychom mohli některé aktivity v rámci Evropské unie řešit v oblasti Eh, vnitřní bezpečnosti. Já mám tedy čtyři body. První se týká významu sdílení informací, eh, sdílení eh, informací z oblasti trestné činnosti, z oblasti pachání trestné činnosti, závažné trestné činnosti a podobně. Eh, od posledních teroristických útoků v Paříži, ne, nebo před útoky ne všechny členské státy do systému dávaly všechny informace, které jejich policejní orgány měly k dispozici eh, v oblasti identifikování eh, teroristů pro zamezení překračování hranic jejich strany. Takže pro zlepšení, došlo ke zlepšení toho informačního systému a další věc je zajistit, aby všechny členské státy eh, také sdílely eh, důvěrné informace a eh, do, do systému, a v systému. A to jsou informace, které potom i evropské agentury mohou využívat pro to, aby identifikovali a předcházeli teroristickým akcím na území i vně. Čtyři z pěti balkánských zemí, tedy s výjimkou Kosova, Eh, ty čtyři eh, mají eh, operační dohodu s Europolem, Srbsko, Makedonie, Černá hora tak dále, takže e, mají schopnost poskytovat e, e, důvěrné informace a Europolu a z Europolu je taky získávat, takže to je krok ku předu v oblasti sdílení informací o radikalizovaných bojovníků, těch, kteří míří do Sýrie, do Albánie. V Alba- Albánie nyní je schopná sdílet tyto informace s dalšími orgány činnými v trestním řízení v Evropské unii a toto sdílení informací by mělo zlepšit identifikaci teroristů jednak po návratu ze Sýrie nebo z Iráku a jednak eh, sledovat zradikalizované jedince, kteří by potenciálně mohli podnikat teroristické akce v Evropě. A druhá záležitost, na které pracujeme, je prevence radikalizace. Evropská unie vyvíjí úsilí v této oblasti. Otevřeli jsme Eh, Centrum excelence eh, iniciace zjišťování radikalizace. Komisařka Malmströmová vlastně mm, na tom pracuje od roku 2011, protože jednotlivé členské eh, země vědí, co jsou radikálové a když tedy jaksi lidé, kteří jsou v kontaktu s místními komunitami, učitele, um, policisté a tak dále, Mm, mají informace, které je potřeba také sdílet proto, aby se zabránilo radikalizaci jednotlivců a plánování teroristických akcí na území Unie. Takové centrum eh, excelence se může otevírat jednotlivě v různých zemích i třetích zemích a doufáme, že i v některých kandidátských mm, zemí západního Balkánu eh, by mohlo toto vzniknout takovéto centra excelence. Pak máme protiteroristickou iniciativu na západním Balkáně, což je především systém výměny informací, školení a zapojování orgánů činných v trestním řízení v těchto zemích do některých akcí EU. A pak existují ale i e, další e, systémy spolupráce, ať už je to výměna operativních informací nebo další a e, bude se konat v říjnu konference, která e, by e, měla právě přivést lidi dohromady a v roce a v tomto roce tedy se tato spolupráce bude dále rozvíjet. Dále je tu problematika ilegální migrace. Když na to pohledneme z bezpečnostní perspektivy, máme eh, organizovaný zločin a eh, operativní skupinu eh, pro bezpečnost v rámci rady a ten velký rámec pro aktivity proti organizovanému zločinu, to takzvaný policejní cyklus. Dvě skupiny se věnují západnímu Balko, Bal, Balkánu. Jedna se týká eh, ilegální migrace a druhá eh, organizovanému zločinu. Ilegální migrace eh, to se vyskytuje samozřejmě v rámci uprchlické krize, se to vyskytuje v médiích a podobně, ale tato aktivita, kterou já popisuji, je čistě operativní, je to snaha jak si identifikovat ty organizace a firmy, které usnadňují pohyb uprchlíků eh, na území Evropské unie. A ta druhá aktivita, eh, to je eh, identifikace a zamezování užívání falšovaných dokladů, které ti zločinci eh, používají a dávají eh, těm utrchlíkům, aby eh, se dostali do Unie, aby tady mohli se trvat déle a jsou to tedy falešné doklady. To jsou ty typy aktivit, které se snažíme odhalovat ve spolupráci se západobalkánskými státy. Zatím je asi brzy říci, jaké je to úspěšné, ale ale orgány činné v trestním řízení v této oblasti tedy působí. Další aktivita se týká eh, organizovaných skupin eh, páchajících eh, majetkovou trestnou činnost, krádeže, loupeže, krádeže vozidel. Několik zemí z, eh, dospělo k závěru, že je potřeba zapojit partnery ze západního Balkánu. Právě v tomto procesu zatím tedy ten, eh, je to, ta implementace je na počátku, ale eh, západobalkánské země se toho účastní. A konečně trest, střelné zbraně a jejich součástky. Jedno z ponaučení, které mm, si lidé odnesli z útoku v Paříži, eh, tak třeba výbušniny, které byly v Paříži použity, byly doma vyrobené. Takže některé ty prekursory byly ale pašované ze západního Balkánu. Eh, takže velké zbraně eh, na Eh, na západním Balkáně z doby eh, konfliktu v 90. letech se nachází v rukách eh, organizovaných zločineckých band tam i v Evropské unii. Máme akční plán, který mm, zajišťuje spolupráci praktiků z EU a ze západního Balkánu a částečně se to týká stopování zbraní, znehodnocování zbraní, identifikování zadržených eh, zbraní a zbraní existujících na západním Balkánu. Je to poměrně slibné a zatím je tedy těžké hodnotit eh, výsledky, protože ehm, to zatím dost dobře nejde, ale v rámci spolupráce tedy máme mnoho informací z balkánských vlád a pro EU je to rozhodně prioritou od těch nedávných teroristických útoků e, zakročit e, proti pašování zbraní. Co se týče uprchlické krize, tam asi bude nejlepší odpovědět na vaše otázky, protože z pohledu bezpečnostních rizik je to složité. Ehm, ochrana hranic ehm, patří mezi věci, které můžeme samozřejmě dodatečně projednat, ale myslím, že nejlepší bude, když se budete ptát. Takže pan Andras Bach. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se vám i dalším členům výboru za můj eh, pozdější eh, příchod, ale snad jsem tedy přišla právě včasně no, slyšela jsem ty prezentace, doufám, že nebudu moci okupovat, eh, opakovat, eh, co jste říkali, takže pro jistotu budu hovořit eh, stručněji. Já bych chtěl tady poskytnout takový horizontální přehled, tak jak se na to dívá generální ředitelství NIR na otázku západního Balkánu. A Mart ten tady hovořil o migračních tocích přes Balkán, což je téma, kterým se hodně zabývám posledních 6 až 8 měsíců a asi ještě chvíli zabývat budu. Nejprve tedy k tomu celkovému přístupu EU k západnímu Balkánu. Myslím, že to prošlo určitou metamorfózou, podstatnou změnou před čtyřmi roky, když eh, od toho spíše technokratického eh, přístupu, kdy jsme vysvětlovali, co je aký, jak je mají eh, země zavádět, jsme přešli k takovému přístupu opírajícím se o takové základní aspekty. A ty základní aspekty to jsou zpráva věcí veřejných, boj proti korupci, Eh, problematika reformy veřejné zprávy. A vím, že to možná zní trochu technicky eh, i řízení veřejných financí. A proč zmiňuji právě toto řízení veřejných financí? Je to kvůli tomu, že když někdo chce řešit eh, širokou škálu problematiky organizovaného zločinu, A něk- tak nikoho asi nepřekvapí, že je třeba eh, se zaměřit i na sledování peněz, dívat se na peněžní toky, praní špinavých peněz a tak dále. A zpráva veřejných financí samozřejmě s tím také souvisí. V širším světě je teď větší zájem o otázky organizovaného zločinu a bezpečnosti. To se týká i Balkánu, protože to nemá dopad jenom na ty konkrétní země, ale i na další e, státy, takže i naši kolegové z generálního ředitelství Home se o to velice zajímají. A jedním z důsledků tohoto širšího zájmu je, že je celá řada nástrojů, které se používají k řešení otázek na Balkánu. Samotná EU má celou škálu nástrojů, vlastně společnou bezpečnostní obranou politiku, nástroj předstupní pomoci, programy jednotlivých členských států, pak tady jsou intervence agentur OSN. USA se o to velice zajímají především kvůli obchodu s drogami, s lidmi a se zbraněmi. A díky tomu, že existuje takováto celá škála nástrojů, je docela obtížné někdy dosáhnout toho výsledku, jakého, bychom, jakého bychom eh, chtěli dosáhnout. Eh, skutečně množství nástrojů je i součástí problému a možná by tedy bylo třeba zlepšit koordinaci a zprávu věcí veřejných. A všichni jsou tedy pro strategičtější přístup, lepší koordinaci No, když říkám všichni, tak možná to není úplně pravda, protože pokud toto nebudete seriózně řešit, tak někteří z toho budou mít prospěch, takže možná na tom nemají takový zájem. Eh, takže ta široká škála nástrojů pak může pracovat ve váš prospěch. Je to opravdu složitá situace, eh, nemá žádné jednoduché řešení a my se snažíme aby regionální programy a programy členských států, a k tomu se ještě dostanu, aby tyto programy tedy byly trochu koordinovanější, protože vlastně tam máme šest zemí v tom západním Balkánu a je tady snaha třeba propojit síť policejních složek, chtěli bychom se více zabývat praním špinavých peněz, hraničními toky, když třeba někdo vydělá nelegálně peníze eh, v jedné zemi a pak je investuje v druhé zemi západního Balkánu. Abychom to mohli sledovat, tak potřebujeme skutečně koordinovaný nadnárodní přístup. Eh, pokud jde eh, o bezpečnostní otázky, boj s terorismem, o tom nebudu hovořit, protože kolegové jsou k tomu asi kvalifikovanější také to více spadá pod SVČ, ale asi někdo z SVČ bohužel dnes nemohl eh, přijít, takže toto téma nechám nezávislému expertovi. A teď ještě pár slov k migraci. Možná, jak, tak jako Martin, já bych raději potkal, počkal na vaše otázky. Co se stalo za posledního půl roku? Došlo vlastně k takové legalizaci politiky, která byla v těch dvou nejpostiženějších zemích, je bývala eh, Jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. Došlo tedy k té legalizaci politiky v podstatě neregulovaného toku, takového usnadněného průchodu, což se tedy týká třeba situace na té makedonské hranice, kdy můžete dostat dokument, pokud máte tu vhodnou národnost a ten vám umožní vlastně třídenní průchod přes tuto zemi a stejný dokument potom dostanete v Srbsku. Pokud máte tento dokument, můžete si koupit lístek na vlak, eh, tak si můžete mít lístek na bus a nemusíte se už tedy obracet na převaděče. To je e, výhoda, vlastně určitá legitimizace tohoto procesu, ale bohužel organizovaný zločin e, jak si nepomohl řešit problém migrační krize e, a víme, že tou krizí se bude zítra zabývat Evropská rada. Ale pokud budete mít ještě k tomu otázky, rád odpovím. Děkuji vám, pánové, za tuto prezentaci. A nejprve dovolte, abych položila já otázku, kterou bych chtěla adresovat pánům z generálního ředitelství Home a Near. Za prvé, můžeme dnes nějak popsat pašování Eh, eh, obchod se zbraněmi na západním Balkáně, protože určitě toto eh, doplňuje i celou migrační krizi. Není to žádnou novinkou v této oblasti a na předchozích briefinzích jsme eh, byli informováni vedoucími misí, že zbraně balkánského původu byly zjištěny eh, v jiných oblastech. Vy jste eh, zmínil právě i ty události v Paříži. Za druhé zpráva hranic a problematika legalizace eh, průchodu běženců. Dokážete zjistit eh, skutečný původ běženců, protože pro nás podvýbor pro bezpečnost a obranu je důležité sledovat eh, vliv různých krizí v našem sousedství a dopady těchto krizí na migraci do Evropské unie. K našemu podivu jsme byli informováni na jednom z jednání, že poměrně hodně Alžířanů eh, byly, bylo zjištěno dokonce až v Bulharsku, což eh, E, znamená, že museli se vydat tou balkánskou cestou. Je to pravda? Nebo je to cesta e, nebo problém padělaných dokladů? A nyní prosím kolegy, aby vystoupili. Takže jako první pan Radoš, prosím. Děkuji. Velice se omlouvám. Velice se omlouvám, hned se dostanete na řadu. Pan Raduš. Děkuji. Říkali jste, víte, že pět z šesti balkánských zemí spolupracují eh, s Europolem. Samozřejmě ta spolupráce s Europolem je velice důležitá pro možnou výměnu informací, eh, i když eh, i spolupráce členských států v rámci Europolu není dostatečně dobrá. To se ukázalo při pařížských útocích a lepší spolupráce eh, francouzské a belgické policie by také byla určitě vítaná. Nicméně je třeba zahrnout západobalkánské země do této spolupráce. Migrace eh, souvisí eh, právě i se stavem vzájemné spolupráce mezi těmi šestimi, šesti západobalkánskými zeměmi a jejich policejními složkami. A všechny eh, eh, tyto země jsou v různé fázi přístupových jednáních s EU. A pak eh, bych se ještě zeptal, zda z hlediska stabilizační dohody a dohody o přidružení je možné posílit spolupráci mezi šesti západobalkánskými zeměmi v policejní činnosti. Děkuji a nyní pan Michal Gáler. Děkuji. Já vám eh, děkuji třem přednášejícím. Eh, uvedli jste zajímavé podrobnosti, eh, ke kterým by se člověk tak každý den nedostal. Pana Benedeka bych se zeptal nejdřív. Musíme bohužel zjistit, zkonstatovat, že Dodávky členských států eh, Europolu eh, zatím byly poměrně omezené a proto Europol nemohl odvést ani takovou práci. Tak, jak by mohl. Všichni tam eh, přidají a nějaké informace a z toho se vytvoří celkový obrázek a mají z toho všichni prospěch. Máte teď tedy pod akutním eh, tlakem eh, uprchlické krize eh, dojem, že se zlepšuje ta spolupráce členských států, že pod tlakem to jde lépe. Já u těch bilaterálních věcí, když členský stát informuje jiný členský stát o něčem, to by bylo dobré, kdyby to také v kopii dali do Europolu, aby ty informace takhle šly tam Měli jsme tady ten eh, příklad z Bavorska před několika měsíci, kdy varalská policie zadržela někoho, kdo měl zbraně u sebe a, a v, navigátoru, v navigaci měl Paříž. A okamžitě eh, eh informovali francouzské úřady, ale nedali to eh, do kopie do Europolu a když je to Eh, nějaká organizovaná zločinnost, tak eh, se může stát, že prostě spousta eh, těch mm, údajů se potom, potom projde nepovšimnutá. Je to škoda. A kdyby se mm, tedy ty informace dávaly EU, Europolu, tak by to bylo velice užitečné. A jak jsme na tom? Potom dalšímu řečníkovi bych položil otázku. Vy jste hovořil o tom jednom aspektu v Bosně a Hercegovině. Tam je Republika Srbská, pan Dodik. Plánuje, tam plánuje referendum, už to plánoval další dobu. Já se obávám, že on má dohromady eh, zájem eh, o odchod z Bosny a Hercegoviny. Otázkou je tedy, jestli určité úřady ze Sarajeva mohou eh, fungovat v jeho části země. On to považuje za útok na svoji zemi. A já si myslím, že politicky musíme být připraveni tam něco udělat včas, než eh, budou chtít utnout eh, Dayton z Bělehradu. To nebude motivováno, protože Bělehrad chce eh, do EU, ale odinut asi. Čili to bych připomněl, abychom nebyli překvapeni, až tam vznikne nějaká krize. A potom poslední otázka. Vy jste eh, zmiňovali z Bosny a z Kosova, eh, že odcházejí zahraniční bojovníci do Sýrie. Možná, že z Albánie a Makedonie taky. Tam je také muslimské obyvatelstvo. Jsou ta čísla eh, spolehlivá a do jaké míry Eh, se to, je to srovnatelné eh, vzhledem k počtu obyvatel eh, s Belgií, abychom věděli, jestli je to podstatné nebo nepodstatné číslo. Děkuji. Děkuji, pan Picula. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval všem třem panelistům za hm, velice zajímavé prezentace, které rozšířily i mé obzory pokud jde o bezpečnostní aspekty situace na Balkánu. Já bych vám nabídnul několik zamyšlení nad tímto, protože jsem z Chorvatska také a několik otázek. Já si myslím, že obecně je to dobrá zpráva, vy jste to říkali ve své prezentaci že eh, pokročilý eh, proces integrace západního Balkánu je vítán. Vy jste uvedli celou řadu eh, příkladů z Bosny a Hercegoviny, ze stabilizační a asociační dohody o vyjednávání v Prokosovo a vyjednávání se Zepskem a ten pokrok v Černé hoře. To je dobrá zpráva, protože to může být spojené eh, společně eh, s eh, křehkou bezpečnostní situací v regionu. Nezapomínejte, že ta migrační krize začala teprve před půl rokem. A pokud se nám podaří ukázat na některé protagonisty, tak myslím, že ta migrační krize začala mm, jenom mezi dvěma evropskými zeměmi, ale mezi šengenskými zeměmi, mezi Řeckem a Maďarskem. Maďarsko se začalo eh, chovat jinak, než eh, by se očekávalo, tím, že postavilo plot na hranice. A tím to přesměrovalo migranty přes Makedonii a Srbsko do Chorvatsko a dále do Slovenska. Naštěstí. A to je další moment, eh, který eh, se dobře, eh, tady se neschoduje s děním. Jsou tam místní volby, teď bylo v Srbsku, v Chorvatsku, v Makedonii, v Turecku proběhly a mm, mně se zdá, že takovýhle dopad migrace která už tak zatěžuje velice slabou infrastrukturu v západním Balkáně, tak eh, on to nespůsobilo eh, škodu, eh, jaká se očekávala. Ale může se to změnit přes noc. A já se ptám, jak si představujete ten vývoj v případě, že možná Německo, Rakousko nebo nějaké další eh, země změní svou politiku. A bez řádné prevence nebo přihlednutí k situaci na západním Balkánu začne úplně eh, se jinak chovat k eh, těm migrantům, které zatím měli. Vidíte nějaký, nějaký plán A, B, C? v takovýchto vzhledem tomuto nešťastnému dění. Děkuji. A teď bych požádala naše vážené panelisty, aby odpověděli na tyto otázky a zamysleli se nad eh, těmi věcmi, na které poukázali naši poslanci. Můžeme si eventuálně potom dát eh, samozřejmě druhé eh, kolečko ve stejném pořadí jako předtím. Mr. Professor, yeah. Takže ano, pane profesore. Děkuji za vaše otázky. Pokusím se některé zodpovědět. Za prvé, co se týče regionální policejní spolupráce. To podporuje také Evropská unie, aby tyto země nejenom spolupracovaly s evropskými agenturami a institucemi, ale také mezi sebou. To je, myslím, nejdůležitější eh, iniciativa, eh, dohoda o policejní spolupráci Eh, v zemí východní Evropy, jeho východní eh, Evropy a eh, orgány činné v trestním řízení tedy z těchto zemí jsou zapojené do té dohody. Je to vlastně podobný koncept jako v případě šengenské dohody, čili je tam snaha podporovat spolupráci napříč zeměmi v policejní oblasti. Druhá otázka se týká eh, eh, problému, který ano, souhlasím s vámi, kdy Evropský parlament, evropští politici by to měli sledovat. Podle mého názoru eh, tam vzniká hrozba, že lidé se budou více věnovat sociálně-ekonomickým problémům Turecka a, a politikám a podobně. A já si myslím, že tady to je celá strategie, jak eh, hrát nacionalistickou kartu a eh, schovat se za eh, jiné problémy. Takže většina strategiků strategů říká, že právě ta ohlášená referenda Eh, jsou právě mm, eh, musí být monitorovány eh, v Bosně ze strany Rady bezpečnosti a z dalších mezinárodních organizací, ale Bělhrad úzce spolupracoval s centrálními bosenskými orgány, čili to neznamená, že by nějak nutně podporovalo tolik eh, Republiku Srbskou. A mm, děkuji. A nyní pan Benedek. Děkuji za otázky. Začnu vaší otázkou, paní předsedkyně, potenciální souvislost mezi obchodováním se zbraněmi a uprchlickou krizí. To, co my pozorujeme, co se týče závažné trestné činnosti a organizovaného zločinu, zločinecké gengy se specializují na různých trzích trestné činnosti a vždy se orientují na ty nejvýnosnější. V nedávné eh, době eh, převaděčství bylo jasně eh, nejvýnosnější. Samozřejmě obchodování se zbraněmi je taky preferované odvětví mezi nimi, čili většina profesionálních zločineckých sítí se věnuje celé škále aktivit a na základě důkazů můžeme říci, že e, zbraně používané zločineckými organizacemi byly pašované právě z e, těchto zemí. E, podle čísel se to dá zjistit a identifikovat, že tedy ty zbraně pochází z Balkánu. A prekurzory výbušnin, to taky zase je tam patrná souvislost mezi tou velkou zásobou zbraní na eh, východním Balkáně, západním Balkáně a eh, teroristickými aktivitami a trestnou činností. K otázce pana Galera, já plně souhlasím s vámi, že členské státy nedostatečně využívají Europol. A to je jasné ponaučení z nedávných teroristických útoků, že ty technické prostředky existují, existují prostředky pro výměnu informací s partnery, je to zabezpečená eh, výměna informací, tedy bezpečná výměna informací, kdy technicky mohou členské státy si vyměňovat důvěrné informace se svými partnery ale neprobíhalo to v té žádoucí míře. Máme příklady, kdy třeba článek 36 informačního šengenského informačního systému využívali jenom mm, některé velmi málo členských zemí a právě tam Eh, se jedná o identifikaci občanů třetích zemí, kteří představují potenciální hrozbu a ne všechny státy tyto informace poskytovaly do systému. Třeba to, co bylo k dispozici v Paříži, francouzská eh, hraniční stráž a belgická hraniční stráž eh, to nevěděli, takže se těm teroristům podařilo dvakrát překročit hranici mezi Francií a Belgií. Takže naší moci toto řešit, ale technické prostředky existují. Já uvedu třeba příklad. Komise má Centrum proti terorismu, které vzniklo v lednu, nebo, a některé úkoly e, právě spočívají v koordinaci operativních operací a bude potřeba e, se e, věnovat tedy primárně teroristickým útokům, ale také hlavně výměně informací, jak vyplynulo z posledních útoků. Ještě bych chtěl eh, odpovědět na otázku regionální policejní spolupráce eh, v jeho východní Evropě. V eh, ty nedávné příklady, to je speciální opatření pro Jugoslavskou republiku Makedonie, Eh, a sice jedná se o vyslání eh, zahraniční pohraniční stráže, která tam pomáhá jejich pohraniční stráže hlídat hranici. Některé země poslali lidi do Makedonie a to právě na základě úmluvy o e, policejní spolupráci v střední a jeho východní Evropy. U zvlášť citlivých případů posílají podle makedonského eh, práva vlastní eh, pohraničníky, aby vykonávali eh, spolu s, a pomáhali makedonským pohraničníkům pracovat. To funguje jako právní nástroj. Je to, jak si už řadu let ovšem propagujeme spolupráci s Europolem i na západním Balkánu, takže z právního pohledu eh, doporučujeme eh, pod jaksi větší rozvoj spolupráce těchto zemí s Europolem a policejní spolupráci. A nyní pan Rasboš. Děkuji. Já ještě tedy pár doplňujících bodů. Vy jste, paní předsedkyně, hovořila o lidech, kteří nejsou i syrského, iráckého nebo afgánského původu, nebo, ale tvrdí, že jsou. To je velký problém. A já nevím, Maro, Maročané a Alžířané třeba, Maročané ti mají výzum do Turecka, čili ti se snadno dostanou do Turecka. A potom začnou předstírat, že jsou ze Sýrie, nebo z Iráku, nebo z Afganistánu, když se dostanou na eh, řecké ostrovy a jak se jim podaří přesvědčit lidi v Řecku, tak zdá se, že snad je to docela lehké, protože se zdá, že jich není dostatečné procento odhaleno v Řecku. Takže mnoho lidí projde. Tam, kde já jsem byl, a, a v Makedonii, když jsem slyšel, jaké zkušenosti oni mají na hranicích s Řeckem, tak říkají, že lidé přijdou s tím řeckým dokumentem vydaným na ostrovech a od prvního pohledu je vidět, že 80% z nich je falšovaných zcela evidentně. Kromě toho, že ti lidé zcela zjevně nejsou občany toho státu, jak tvrdí. Zmiňovali jste pomoc ze strany několika zemí, konkrétně e, Makedonie, aby e, mohli lépe ohlídat hranice. Probíhá to v podstatě od září, týká se to i Chorvatska a Teď se do toho zapojilo několik dalších zemí plus Srbsko. Ten právní základ je tedy buď je ta mm, vícestranná dohoda nebo na základě bilaterálních dohod. Z pohledu EU jsme se dohodli podpořit a zaplatit některé náklady, které hradí Makedonie protože ty vysílající země platí eh, výplaty, vozy, zařízení, diety těch svých pracovníků, ale Makedonie pak platí eh, ubytování, naftu a tak dále a mají s tím problémy. Takže to je eh, ta část nákladů, které hradí EU. Není to mise EU, je to makedonská mise, která přijímá podporu na tomto právním základě a EU financuje některé ty náklady, které jsou s těmi programy spojené. Důležité je samozřejmě jednak placení paliva, ale také vytvoření snad v nadcházejících měsících Eh, seriózních registračních biometrických center, aby lidé, když přijdou přes hranice, aby tam byli registrováni daleko důkladnějším způsobem, aby eh, eh, to bylo napojené do databáze ve Skopě, která je zase napojená na databázi v EU, aby existovala možnost přesněji a lépe vědět, kdo přechází ty hranice. A právě nejvíce je potřeba identifikovat ty, kteří se e, tomu snaží vyhnout. Takže e, to je nejcennější a nejdůležitější. E, otisky prstů, biometrická identifikace osob, to je důležité spolupráce s IOM a tak dále. Pak jedna otázka se týkala plánu A, B a C. O žádném plánu C já nevím. Hodně se mluví o plánech A a B a já myslím, že je to spíš otázka toho, kdy bude potřeba těchto, tyto plány spíš než zda, protože ta stávající situace je taková, že ty počty zůstávají stále vysoké stále ještě od začátku roku v průměru 2000 lidí eh, denně i přes nepříznivé počasí a nebezpečný přechod, takže eh, je předpoklad, že ta situace eh, by se mohla vrátit do toho, jak to vypadalo na podzim, jestli se nezmění postoj Turecka, takže zodpovědné státy, a už jste hovořili o Německu, Rakousku, eh, prostě cokoliv se stane na, eh, v, těch eh, dalš, v těch dalších fázích té balkánské cesty, je uzavření hranic Německa, Švédska a podobně, tak se postupně budou zavírat i ty hranice více na jihu. A to se pak týká i Řecka a nejvíce to tedy dopadne na Řecko a, a Makedonii. Eh, v minulý podzim eh, to proběhlo poměrně koordinovaně eh, v jednom případě a všechny státy to udělali současně, takže tam uzavření těch hranic proběhne, myslím, velmi rychle. Někteří lidé pak se odtnou zablokováni v některých těch státech, konkrétně třeba v Makedonii. A pak je to otázka spekulace, jestli tam prostě zůstanou nebo budou relokováni nebo jestli když z nich, eh, eh, od nich dají převaděči ruce pryč, tak, nebo jestli je naopak budou chtít eh, tě, jak si vytěžovat dál, to je velmi těžké říci. My se budeme snažit zvyšovat přijímací kapacity zemí po podél celé té cesty, to znamená, aby lidé, kteří mohou zůstat, aby mohli být nějak slušně ubytovaní a tak dále. Uh, Jenom jsem chtěla ještě doplnit k tomu, co říkal Andrew. Eh, myslím, že z našeho pohledu je tady ještě jedna věc, která se týká Řecka. Zítra se sejde summit a půjde tam především o to, jak vyřešit eh, některé problémy eh, v Řecku, které už trvají několik měsíců. A jeden z problémů v souvislosti s relokalizací je to, že vlastně mám Evropskou umluvu, kde vlastně není možné teď posílat lidi zpátky do Řecka na základě dublinského systému, protože tam byly obavy, v otázce lidských práv v řeckém azylovém systému. A komise se to snaží řešit a očekávání a naděje je taková, že Řecko spíše dříve než později bude schopné se přidat k dublinskému systému. Pracujeme také velice aktivně na hotspotech. Teď už mm, více než 15 kolegů polovinu své pracovní doby tráví v různých hotspotech v Řecku a částečně v Itálii. Teď myslím, dva hospody jsou funkční a plán je, aby vlastně hospod fungoval na každém ostrově, které jsou eh, dotčeny tou uprchlickou krizí. Jakmile eh, Řecko se připojí k dublinskému systému a jakmile budou fungovat hranice mezi Řeckem a bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii, to znamená, že Frontex bude pomáhat kontrolovat vlastně výstupy z Řecka, a s mm, pomocí hostitelských důstojníků na makedonské straně, tak aby se tedy kontrolovaly hranice, a to i zelená hranice mezi oběma stranami, pak by ten systém tam dobře zapadl. To znamená, lidé už by neměli jinou možnost, než se zapojit do toho relokačního systému. A jakmile zjistí, že budou muset do země, do které se jí moc nechce, tak vlastně teď eh, stáhnou tu žádost, překročí hranici, vrátí se do Makedonie, a tam podají žádost znovu. Oni to vlastně technicky mohou dělat v jakékoliv další země po cestě a my se právě snažíme eh, doplnit tyto chybějící prvky. To znamená to ty hotspoty v Řecku, zajistit, aby Řecko se mohlo připojit k dublinskému systému a zajistit řádnou kontrolu mezi Řeckem a bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii, aby prostě lidé museli se zapojit do toho relokačního mechanismu. Máme ještě čas, takže eh, umožním druhé kolo otázek. A samozřejmě eh, kolegové budou mít také tuto možnost. Reakce, reakce s eh, mikrofon. Ano, promiňte, já jsem na to zapomněl. Eh, o to to povím a ještě předtím bych eh, řekl něco k Europolu a Kosovu. Vy jste mluvili o Kosovu jako o jediné zemi, která nepodepsala dohodu o spolupráci s Europolem zatím, ale teď právě se vyměňují informace prostřednictvím Eulexu. A e, Švédsko jakožto dobrovolnický stát vlastně zajišťuje e, potom tu výměnu s Europolem a důstojníci Europolu mají obavu, že když vyprší mandát Eulexu, tak nebudou mít žádnou formální výměnu informací s kosovskými úřady a to je určitě bezpečnostní problém e, za současné situace. To byla jenom taková malá poznámka pod čarou. A k vaší otázce ohledně kontextu Eh, situace na Balkáně. Bosna vede s počtem zahraničních bojovníků, myslím, že jich je 340, potom je Kosovo, v Makedonii jich je jenom pár desítek, to tež platí pro Albánii, v Srbsku je ten počet trochu větší. Celkově bych řekl, Bosna se tím nějak nevymyká, je to zhruba obdobné jako v západních státech typu Belgie, Francie, kde je také velký počet lidí, které, kteří odcházejí bojovat do Sýrie. Problém je zase nedostatek té policejní spolupráce, že tento problém, i když početně jaksi není významný a představuje stále velké bezpečnostní riziko. Takže je to takový ten klasický trend, ale tím, že ty policejní složky tam nefungují stejně, tak to může být bezpečnostní problém. Děkuji vám. Moje první otázka se týká trochu našeho dalšího bodu, to je informace o misi EU na forme Sofia. Eh, zajímalo by mě, zda jste zaznamenali určité změny v migračních vzorcích na západním Balkánu po eh, vlastně rozmístění té mise eh, EUNAFOR Med Sofia a jaká jsou vaše očekávání pokud jde o rozšíření, prohloubení eh, mandátu této mise EUNAFOR na základě další možné rezoluce OSN, která by umožnila další fázi, druhou fázi nebo možná i třetí fázi eh, tohoto angažování v eh, územních vodách Libie a také po zavedení eh, řízení hranic eh, prostřednictvím mise EU. A moje druhá otázka je taková trochu širší. Eh, možná by se to týká trochu i té videokonference paní Cigan dnes. Eh, jaká bude úloha Turecka? Někteří už eh, o tom mm, trochu okrajově hovořili, ale mě by zajímalo, jaký je váš pohled na toto. Prosím. Děkuji vám. Omlouvám se, že jsem nemohl tady být na začátku jednání ale chtěl bych se zeptat pana Benedikta na jednu věc, protože on se zmínil o těch hotspotech. Mě by zajímalo, jak tyto hotspoty budou um, vlastně obsazovány lidmi. Kdo rozhodne, uh, kdo tam eh, bude, kdo tam nebude, bude to ně, budu, bude to nějaký mezinárodní zaměstnanci, nebo budou tam pracovat pouze řekové. Jaký je plán s hotspoty? Protože o hotspotech se mluví už, nevím, eh, snad už skoro rok a zatím ještě jsem nezaznamenal, že by nějaký skutečně fungoval. Děkuji. Nějaké další dotazy? A pokud ne, tak prosím, pánové, máte slovo. Tak já se zaměřím na tu úlohu Turecka. Pokud si přečtete poslední prováděcí zprávu komise, tak získáte dojem, že věci jsou lepší, než jak to vypadá ze stělovacích prostředků, ale stále to není ještě tak daleko, jak EU doufala. Turecko učinilo určitá opatření, eh, snaží se vlastně otevřít trh práce i uprchlíkům, eh, snaží se lépe integrovat uprchlíky třeba i do školství, do vzdělávacího systému, eh, tak aby ty pobídky k cestě do Evropy byly menší. Turecko také zavedlo nové právní předpisy o ochraně údajů, tak aby to bylo v souladu s evropskými předpisy o ochraně údajů takže by bylo pak možné podepsat operativní dohodu s Europelem a spolupracovat i v bezpečnostních otázkách. Je jasné, že EU doufala více, v větší pokles těch e, počtu běženců a e, ta situace není ještě úplně taková, jak EU doufala. E, Turecko samozřejmě hraje na mnoha různých polích eh, Turecko má politický zájem na tom, aby bylo vlastně jaksi silnější vůči EU, eh, e a takže ta migrační krize mm, se docela hodí eh, Turecku, aby to stále bylo tedy žhavé téma. Je tady otázka, zda je to tady problém politik nebo politická nechuť cokoliv s tím udělat. Děkuji. Začnu vaši otázky, paní předsedkyně. Já nejsem specialista Euroformat, ale můžu říct něco k Turecku, což je další eh, důležitá součást eh, té rovnice, která se bude řešit zítra na radě, jak říkáte, naše ředitelka hovoří s tureckou protistranou a dalšími eh, kolegy a v zásadě tam jde o implementaci akčního plánu EU Turecko. Velkou součástí tohoto bylo zabránit velkým nelegálním eh, tokům na eh, přes eh, turecko-řeckou hranici. To bylo vyjednáno tedy na vysoké úrovni, ale je to zcela klíčové. Chcete omezit toky z některých těch uprchlických táborů v Turecku, Syrii nebo v Libanonu, no, v Jordánsku, tak musíte hovořit s Tureckem. Pokud je o budoucí vzorce pohybu, tak tak já nejsem tak optimistický, abych mohl být, abych tak řekl. Když se podíváte na ty nejnovější zprávy ze Sýrie, tak to je eh, hlavní faktor uprchlické krize v Evropě. A já teď nevidím eh, žádnou, žádný pozitivní vývoj na obzoru. A pokud to tak bude, tak to musíme vzít eh, v potaz. A naše spolupráce s Tureckem bude zcela podstatná. Turec, tedy akční plán EU Turecko mm, musí fungovat. Musíme se postarat o to, aby další eh, země na západobalkanské trase sehraly eh, svoji eh, roli. V zásadě mm, řekli, že nebudou lidi pouštět, aniž by informovali sousedy a budou se snažit stabilizovat toky. Čili jakmile, já si myslím, že jakmile se počasí zlepší, tak se můžou čísla zvýšit. A pokud dojde ke konfliktu kolem Alepa, tak to může mít také zásadní dopad na počet lidí, kteří budou prchat ze Sýrie. Ti lidé eh, nepocházejí ze Sýrie samotné, ale z uprchlických táborů kolem eh, Sýrie. na Jordánsku, Liban a Turecku víme, že je obrovský počet lidí a ty podmínky tam, a to je další věc, eh, kterou se komise snaží řešit, chtějí se zlepšit podmínky v těchto táborech v Turecku, tak aby lidé měli menší motivaci odcházet. Pokud je o eh, to, co se říkalo o, o hotspotech, tak ty by byly pod eh, řeckým eh, vedení, velením, samozřejmě s podporou členských států a velkými porad, doporučeními z Frontexu. Důležité je identifikovat a registrovat nově příchozí. A Florian právě citoval nejnovější prohlášení komise, které se týkalo 12 tedy tohoto z 12. února, můžete si to najít na eh, stránkách komise. Týká se to tedy eh, vstupů na Evropské radě. A jedno z těch čísel tam je, že migranti, eh, jejichž otisky prstů v Eurodaku jsou, tedy tento počet stoupl z 8 na 55% a v, v Itálii o další 20%. A je to výsledek hotspotů. Máte tam kvalifikované úředníky, kteří říkají, jak eh, řádně eh, registrovat ty nově příchozí. Nově příchozí sejmete otisky, dají se do Eurodaku a, a to určuje jejich budoucí kroky v evropském modelovém systému. Takže jakmile jsou jednou registrováni v Řecku, tak pokud je mechanismus, aby se eh, zvládnout ten relokační systém, tak na základě této registrace budou eh, tady převzati z Řecka a, a budou mm, moci být eh, přesunuti do Lotyšska nebo Finska. Tak je alespoň eh, to naplánováno a zítra to bude projednávat rada. Děkuji. Raz push. Děkuji. K otázce Turecka. Určitě si všichni uvědomujeme, že Turecko hraje klíčovou roli a měli bychom uznat, že Turecko se velice snaží postarat se o velký eh, počet uprchlíků, dávají do toho obrovské zdroje. To je, eh, to je číslo jedna. Za druhé, eh, oni hrají drsně. Já jsem nedávno dostal neformálně na uniklé zápisy předsedy, Tuska a tehdejším turickým prezidentem. Nebo byl premiérem, nebo ne, nevím. Tehdy už byl prezident, dobře. Nicméně šlo o to, že eh, hrají velice eh, drsně. A pokud jde o eh, Digineer, tak z hlediska rozšíření, tak máme velký problém se zacházením s novináři, s svobody médií a tak dále. Také eh, víme, že když řešíme Turecko, mm, tak máme eh, zemi s obrovskou administrativní eh, schopností a obrovskou bezpečnost, s obrovským bezpečným aparátem a pokud oni budou chtít, tak můžou zabránit lidem odjíždět. Takže jedna z hlavních, jeden z hlavních signálů je, že jim jde o, o pobřežní stráž. Co uděláte, až lidé tedy opustí ty pláže? Abychom se měli zabývat spíš eh, co uděláte eh, v zemi, aby jste zabránili eh, tedy pašerákům, aby jim dávali čluny, prodávali čluny a tak dále. A poslední věc. To je problém syrského problému. A teď Eh, asi 40% je ze Sýrie a 55% přichází z dalších dvou zemí, z Iráku a z Afghánistánu. A pořád je, to, je, je tam pár drobných eh, eh, procent z jiných zemí, kde ti lidé uh, schovají svůj pas. Takže pořád tady bude velký problém, i když se Sýrie vyřeší a ta trasa v Turecku přes Turecko funguje tak já se obávám, že máme před sebou velice velký problém. Ve spolupráci s Tureckem samozřejmě. Barva, já vám mnohokrát děkuji za tento briefing. Samozřejmě tento eh, podvýbor se zejména zabývá bezpečností, bezpečnostními obranými otázkami, takže se pokoušíme hm, ty otázky eh, soustředit kolem těchto témat, ale informace, které jste nám poskytly, eh, samozřejmě byly nesmírně eh, důležité také eh, z hlediska čisté bezpečnosti. Takže děkuji mnohokrát tedy za to, že jste přišli k tomuto bodu na našem pořadu.

Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Přistoupíme rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je informace o nedávné misi, ke které došlo minulý týden. Byla to delegace podvýboru pro bezpečnost a obranu, šest poslanců eh, plus sekretariát navštívili Řím a sídlo štáb UNAFOR Med Sofia a díky úsilí jednoho z členů delegace pana Lorence Čeneza, italského poslance, tedy tato mise byla dobře uspořádaná Eh, byly tam schůzky s představiteli italské vlády a se zástupci obou komor italského parlamentu a se think tanky. Mise byla dvoudenní, vedla jsem ji já po dvou dnech jsem musela odejít a potom to převzal pan Christian Heller, který podobně jako další členové pan Čeza, paní Anna Gomeš, paní Ines Ayala Sender a pan Javier Nart tedy byli účastníci. Během prvního dne naší návštěvy jsme měli um, jaksi rozsáhlé rozhovory s premiérem a s jeho náměstkem tajemní, tajemníka pro evropské záležitosti. Um, projednali jsme celou řadu problematik nejenom bezpečnosti a obrany, ale celou řadu dalších, konkrétně migrační krizi a všechna relevantní témata. které um, Itálie řeší. Další den byl prakticky celý věnovaný návštěvě eh, sídla Eunaformet Sofia. Přijal nás velitel a pracovníci mise. Ehm, proběhla tam široká rozprava. Admirál Krivendín nebyl přítomen v tu dobu, ale ta jednání jsme vedla s velice schopným zástupcem. Admirál Kreditín byl přítomen už i na předchozích setkáních a bylo přislíbeno, že přijde na nadcházející slyšení, takže tam je poměrně široká, široký prostor pro výměnu názorů a informací. Měli jsme příležitost setkat se také s ministrem vnitra Alfánem, kdy s nímž jsme projednali eh, vnitřní bezpečnostní problematiku Itálie v souvislosti s migrací a s migrační krizí. Setkali jsme se také s náměstkem ministra obrany který nás seznámil s italskou bílou knihou obrany a bezpečnosti a obrané eh, koncep, obranou koncepci Itálie. Osobně tuto návštěvu považuji za velice přínosnou, poučnou, důležitou, v rámci EUNAFORMET Sofia jsme měli příležitost vyslechnout velice pečlivou informaci o prakticky denních aktivitách EUNAFORMET Sofia. Měli jsme také příležitost nahlédnout do eh, praktických podmínek každodenního provozu a činnosti této vlajkové lodi a eh, aktivit v reálném čase. Takže z mého pohledu to bylo moc zajímavá návštěva a chtěla bych poděkovat všem zúčastněným členům delegace, pochopitelně i sekretariát za skvělou práci při zorganizování této cesty. A paní Ayala Sender chce také vystoupit, tak prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěla eh, také tady přednést eh, svůj pohled, který tady je v celá v souladu eh, s tím vaším. Byla to velice zajímavá cesta a důležitá cesta, protože jsme dostali mnoho zajímavých informací a mohli jsme si vyměnit názory se zástupci vlády v oblasti obrany i v oblasti vnitra. A také ta prezentace, kterou jsme si vyslechli druhý den, byla velice zajímavá. Dostali jsme tedy informace, řekla bych, z první ruky o misi, která Eh, je trochu obdobná jako Atalanta. Eh, je vlastně ve středozemním moři. Jsou tady samozřejmě problematiky eh, vztahu s Libí jakožto zemí, ale myslím, že ve všech aspektech se nám zdálo, že ta první a druhá fáze proběhly velice pozitivně, že se podařilo dosáhnout těch dvou úkolů, zachránit životy, více než 9 tisíc životů za těch několik málo měsíců. Eh, podařilo se jim eh, narušit a zachytit eh, lodě převaděčů a vlastně zlikvidovat tyto lodě. A pak pokud jde o spravodajství, tak dostali jsme určité potvrzení od italské vlády a také od velicího eh, admirála ohledně čísel, která se týkají potvrzení toho, že financování nebo velká část eh, financování obchodu s lidmi hodně souvisí s financováním terorismu. To byly aspekty, u, eh, pro, pro které také ta mise pro nás byla zajímavá. Ukázalo se, že je velice důležité, aby ty vnitřní politiky EU byly vlastně doplněny eh, i zahraničními kroky zahraniční činností, eh, to já myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili i v tomto parlamentu, že je skutečně třeba eh, toto propojit. A dovršit eh, toto propojení vnitřních nebo interních politik EU které souvisejí s eh, uprchlickou krizí, s migrací, s bojem proti terorismu uvnitř našich členských států a propojit tedy tyto vnitřní politiky i s kroky, které se provádějí v rámci zahraničních eh, vztahů. Jedná se o vztahy se Sýrií, Libií, eh, s zřízením vlády v Libii, protože jinak tyto Eh, mise by nebyly úspěšné, ty mise, které působí třeba v mezinárodních vodách. A bude tady ještě druhá, třetí fáze té mise, kdy vlastně by měla být možnost působit i v libyjských eh, územních eh, vodách. A je to samozřejmě úkol, který je především zaměřen na zabránění obchodu s lidmi. Uh, Jeden z problémů, které jsme zaznamenali, byl, že tady jsou určitá omezení. My se doufala, eh, že budou tady splněny eh, ty podmínky, dvě podmínky, které vyžadují zahájení druhé a třetí fáze. Eh, to je tedy rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN ve prospěch této druhé a třetí fáze a pak vlastně vznik libijské vlády, který by potom, která by potom odsouhlasila eh, to, že mi se bude pomáhat v těchto úkolech. Vysvětlili nám velice dobře, jak ti převaděči mění strategii, eh, což je vlastně i důsledkem efektivity té mise, protože teď převaděči dokonce bojují mezi sebou. Eh, první část eh, těch konvojů nebyla doprovázená, ale teď už vlastně ty převaděči často ty migranty doprovázejí, protože eh, oni vlastně si chtějí je takto uchovat pro sebe, převaděči bojují mezi sebou vlastně o ty běžence. To bylo velice zajímavé dozvědět se, jak velice rychle se eh, uspůsobuje ten obchod s lidmi a ti převaděči eh, té nově, no, no, nově vzniklé situace, která je důsledkem působení mise. Takže my se uh, eh, musí také pak na to flexibilně reagovat. Ještě by mě uh, bych chtěla říci, že my tady ten druhý den jsme mluvili s velicím admirálem. Dozvěděli jsme se, bohužel, že se posiluje ta východní cesta a bylo by možná dobré mít tyto informace eh, ještě podrobnější, protože to bylo vlastně reakce na nějaké eh, aktuální rozhodnutí a mě mrzí, že jsme se o tom nedozvěděli více, protože by to byla dobrá příležitost, jak bychom mohli vlastně efektivněji uplatnit ten dvojí mandát a sice zachraňovat životy a rozbít tu převaděčskou síť a to i včetně tedy té východní cesty. A, takže té východní cestě jsme se bohužel nemohli tolik věnovat. Eh, já jsem včera se dozvěděla na nějakém semináři se zástupci na to, že myšlenka je, že by eh, možná ta cesta Turecko-Řecko eh, měla znamenat i větší spolupráci. Takže škoda, že jsme se nedozvěděli více. Doufejme, že teď Turecko se postará eh, o, eh, ty, eh, o ty uprchlíky, o ty běžence tak, aby neodcházeli do Evropy. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ta mise byla extrémně zajímavá. A myslím, že by bylo dobré, aby tato mise dále pokračovala, mise EUNAFOR a my jakožto parlament budeme pracovat nebo pracujeme na problematice svobod, vnitřních záležitostí, terorismu, eh, třeba na, eh, to se řeší na Libe, pak jiné výbory vlastně řeší i otázku eh, zahraničních vztahů, činnosti Frontexu a je vždycky třeba skloubit tento dvojí přístup a možná by bylo také dobré zvážit, jak ukázat eh, evropským občanům, jakým způsobem jsme schopni zefektivnit tu práci právě tím, že se propojí ty vnitřní politiky a politika zahraničí. Eh, to znamená to, jak organizujeme eh, přijímání uprchlíků, řešení jejich žádostí, Eh, už jsou různá opatření typu modrá karta a podobně. A jak tedy toto jsme schopni skloubit dále s eh, bojem proti terorismu uvnitř eh, Evropské unie, protože ti, kteří vlastně se podíleli na těch útocích, byli evropskými občany, a je tedy třeba to řešit v rámci i vnitřních politik, ale zároveň je třeba ukázat vlastně tu souvislost třeba s financováním terorismu a s politikami, které jsou zahraničního rázu a které eh, potom, protože ty zahraniční kroky také potom mohou ovlivnit ty toky běženců. A potřebujeme tedy toto propojení politik. Nevím, paní předsedkyně, jestli bychom třeba k tomu mohli udělat nějaký návrh nebo uh, jestli vy byste třeba mohla eh, ve spolu práci s předsedy Libe a AFET zamyslet se nad tím, jak bychom mohli více pracovat na propojení těchto politik a jejich eh, zefektivnění, protože by to určitě eh, hodně pomohlo. Děkuji. A děkuji vám za tyto návrhy. Určitě. To si myslím, že je nutné nalézt horizontální přístup a také uvažuji o té souvislosti mezi externí a interní bezpečností jako o něčem strašně důležitém. My jsme tyto aspekty měli příležitost zjistit také během jednání v sídle mise, protože na štábu mise jsme se právě dozvěděli o povaze výměny informací třeba eh, jako protimafiánský, třeba protimafiánský hm, seznam eh, italský nebo informace o námořních misích italského námořnictva, a tak dále, čili je potřeba také rozsah, územní rozsah operací vzít v úvahu a rozšířit je na východ, protože na rozdíl od toho, o čem jsme hovořili dříve, tam bylo zcela patrné, jak reagují převaděči na aktivity eh, na forme Sofia. A tato operace je eh, tedy operace, která vychází z eh, úmluvy OSN k zajištění eh, záchraně života na moři, to znamená, jedná se o záchranu lidí topících se na volném moři. To nemá přímý dopad na ten samotný obchod s lidmi. A libyská vláda v, eh, bude nezbytná pro to, aby bylo možné rozšířit mandát EUNAFORMET a proto, aby bylo možno eh, jít po těch převaděčích, protože je velmi důležité zachraňovat životy, ale my musíme hlavně zredukovat vůbec celý tento jev toho masivního převáděčství ze strany mafie nebo, nebo radikálních skupin různého původu. Prosím, pan Danžel má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu, co jste říkala, Já bych rád znal podrobnosti, které vám byly poskytnuty, co se týče míry efektivnosti této operace. Je to operace s vojenskými prostředky a pokud tato operace byla spuštěna s daleko eh, eh, jaksi mohutnějším mandátem než všechny předchozí operace eh, v oblasti boje proti migraci, tak to bylo právě proto, že nejde jenom o záchranu životů, ale také napadání převaděčských sítí. A já tedy osobně od začátku mám pocit, a celá řada mm, výpovědí námožníků a profesionálů mě v tom utvrzuje, že jsem velmi skeptický k schopnosti této operace, tak jak je koncipovaná, dělat cokoliv jiného, než zachraňovat životy. Vy mi řeknete, že třeba už to je fajn, ale to není jediný cíl této operace. Tam eh, ten problém je takový, že každý námožník má morální povinnost pomoci eh, jak si námoři někomu, kdo je v nouzi. Takže námořník, ať už je na civilní lodi nebo na eh, ozbrojené lodi, můžete mu dát jakýkoliv mandát, můžete mu dovolit střílet po všem, co se hýbe, ale když na moři se setká s plavidlem eh, s uprchlíky v nouzi, tak jim musí pomoci a to je obdivuhodné a to oni dělají. Ale ten, ta represivní složka, která my všichni víme, že je složitá. Je to dlouhodobé, vyžaduje to spravodajské eh, informace a tak dále. Tak se ptám, zda tato práce taky je vykonávána a jestli vůbec může být vykonávána, protože převaděčské sítě byly ze začátku trošku rozrušené, když tato operace vznikla, ale oni se přizpůsobí, oni jsou pružní, reaktivní, oni se dokáží přizpůsobit a oni přesně pochopili, věděli, že stejně, když nezablokujete libijské přístavy, to je jiná věc, když nezablokujete libijské přístavy, tak jakmile se plavidlo dostane na moře, tak už ho nepotopíte, když na něm někdo bude, plavidlo nepotopíte, ani kdybyste k tomu měli mandát, což nemáte, a svým způsobem jako to plavidlo zachráníte. Takže ten problém zůstává nedotknutý. Vojenská operace s mohutným silným mandátem není schopná dělat nic jiného, než eh, lovit migranty ze středozemního moře a zachraňovat je. Takže mě by zajímalo, jak ti profesionálové, se kterými jste se setkali, přistupují k těmto složitostem, kromě samozřejmě právních aspektů Rady bezpečnosti, což je skutečný handicap, a nad rámec právních e, aspektů vlastního znění mandátu, jak a zda oni konkrétně mohou bojovat proti převaděčům. Obávám se, že tu odpověď znám, ale zajímalo by mě, jak to prožívají ti profesionálové, se kterými jste se vysetkali. Děkuji. než budeme pokračovat, tak na to bych chtěla zareagovat. Máte naprosto pravdu, že jakákoliv loď, námořník, ať už je to obchodní mm, loď nebo vojenská loď, má povinnost zachraňovat životy na moři. A Nepochybně existuje koordinační centrum, které může poskytovat informace. Každému, kdo se v oblasti nachází a zajistit že jaksi nejbližší loď se zapojí do záchrany těch životů. To máte pravdu. Není to jenom tedy otázka mandátu mise. Je to, no, to bylo zmíněno několikrát, že ta stávající operace má eh, jaksi paralelně tuto povinnost eh, eh, poskytnout pomoc plavidlům v nouzi. Paní Gomeš je tady v sále a taky se účastnila, tak se chci zeptat, jestli se chcete k tomu taky vyjádřit. Ano, já se omlouvám. že jsem tady nebyla na začátku. Bylo to, myslím, velice důležité, že se naše mise konala. I s i s tím, že jsme se setkali s těmi vojáky, to bylo užitečné. Takové to rozpory nebo meze té operace, to je jasné, to tu je. Ta operace nemůže opravdu fungovat bez intenzivní spolupráce s italskou organizací Mare Securo. A oni operují v libijských námořních eh, teda pobřežních vodách na základě předchozích dohod Itálie, Itál, eh, dohody Itálie s Libyí a to není případ naší operace, která působí pouze v mezinárodních vodách. A už to bylo, jak tady paní předsedkyně říkala, bylo to řečeno opakovaně, ta mise zachránila více než 9 tisíc životů, což je úžasné. Samo o sobě je to významný úspěch. Ale co se týče toho cíle přerušit převaděčské sítě, to, tam je tedy ten výsledek omezený. Jak tady kolega Javier Narc se ptal, Členové mise musí uznat, co se týče toho cíle redukovat toky, hlavně z Libie, že tam se očekává, jakmile se zlepší počasí, že ty toky zase vzrostou. A samozřejmě převaděči jsou, to jsou organizované podniky jak v Líbii, tak v jiných zemích, ale také uvnitř EU v návaznosti na mafii a podobně. Oni se velmi dobře přizpůsobují novým podmínkám a pochopitelně oni dostanou ty lidi na kraji mezinárodních vod a pak vyšlou nouzovou, nouzové znamení a hned, jak si v mezinárodních vodách, tam potom ty e, lodě z mise je zachraňují. A to je velký biznis, 30% HDP Libie představuje tato aktivita. Tam dnes nezůstal žádný průmysl. Většina lodí. Původně to byly eh, rybářské lodě, nejenom z Libie, ale také z Tuniska a z Egypta, protože země z těchto dvou sousedních, eh, teda lidé z těchto dvou sousedních zemí jsou také zapojeni do těch sítí, to jsou tuniští a egyptští podnikatelé, kteří podnikají v tomto oboru v Libii a teď používají gumové čluny, které dovážejí z Číny. To je, takže jich můžete potopit, kolik chcete. Naopak, budou rádi, mohou dodat nové. Ono to opravdu odhaluje meze této mise. A současně je, je to významná operace, na které spolupracujeme a podle mého názoru to bude užitečné, až budeme v pozici, abychom pomohli nové vládě v Líbii, aby přijala nějaké akce, které by um, šly nad rámec jenom čisté, čistě bezpečnosti na moři prostřednictvím školení třeba pro uh, bezpečnostní složky v Libii a podobně nejenom na moři, ale také na souši. V tomto smyslu je ta mise důležitá, jak už bylo řečeno podobně jako předchozí mise CSDP, ale má to své meze a nic se nezmění, jestliže to nebude um, koordinováno s dalšími interními bezpečnostními a obranými strategiemi. A já se osobně obávám, že ty meze Eh, vyvstanou také v oblasti mobilizace NATO eh, na to, aby podniklo podobnou operaci na moři, protože tam si myslím, že to bude ještě náročnější, ještě více omezené a že to bude kontraproduktivní, protože samozřejmě sítě převaděčů se zase přizpůsobí a prostě to nebude fungovat, jestliže nebude strategie, která by se která by vyřešila problematiku uprchlíků jiným způsobem. A si by to nevyřeší příčiny v místě, odkud přicházejí. A jakmile. A, a já nevím, proč členské státy doposavať neakceptovali vytvoření leteckých mostů, aby e, připravili okšeft tady ty sítě převaděčů a lidé v Jordánsku, v Libanonu, v Turecku by měli mít možnost tam požádat o azyl a, a, uvažu, a, a převést je do Evropy přímo a bezpečně a, a neživit dál překupníky. Thank you for this intervention. Děkuji za toto vystoupení. Italská operace Mare Nostrum byla bez pochyby velice důležitá Eh, byla tedy zahájena dříve za jiných politických okolností v Libii, a, takže stále ještě platí a myslím, že ty informace schromážděné při této operaci také jsou velice důležité i pro EUNAFOR Med Sofia. Paní Ayala Sender ještě chtěla vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla trochu odpovědět, ale už to částečně učinila kolegyně Ana Gomez. Pokud jde o ten přístup, který jsme tam viděli, jaký to v nás vyvolalo dojem. Je pravda, že jsme dobře znali limity té mise, protože mise vlastně se blížila do druhé fáze, ale byla vlastně omezená tím, že čekala na ten dvojí mandát, jak jsem o tom mluvila, rozhodnutí Rady bezpečnosti a vznik budoucí libijské vlády. Já jsem měla pocit, že eh, vlastně na začátku to vypadalo, že to bude jedno nebo druhé, eh, protože vlastně v Radě bezpečnosti tomu moc nepřispívá Rusko a Čína Eh, ale pak eh, eh, tady se ukázalo, že je skutečně třeba splnění obou těch podmínek, to znamená rozhodnutí Rady bezpečnosti plus vznik té libyjské vlády. Já samozřejmě jsem považovala za důležité, že 22 členských států se podílí na operacích v Evropském moři, pokud to tak mohu říci, ve Středozemním moři. A v první fázi um, pracovali i na spravodajských informacích. Uh, vlastně zjistili, odkud uh, ti, uh, ty jednotlivé toky jdou, jaké jsou jejich podmínky, že třeba v té západní části jsou to hlavně rybářské lodi, ve východní části to jsou ty gumové čluny. Eh, a za těch několik měsíců, protože ta druhá fáze vlastně je od října, eh, tohle všechno eh, zjistili a podařilo se také jim zjistit, jak se ti mm, převaděči přizpůsobují nové situaci. Je, jak jsem říkala, je mezi nimi taková soutěž mezi převaděči konkurence. Ale je to skutečně děsivý, děsivé podnikání a ti lidé, eh, kteří byli zachráněni, 9 tisíc lidí, A oni pak třeba i právě poskytli určité informace, eh, které byly užitečné ze spravodajského hlediska. Tito zachránění lidé vlastně poskytli eh, svědectví, třeba i nepřímá, ale v některých případech ta jejich svědectví byla velice užitečná ke zjištění, třeba kdo na ně měl čekat na té druhé straně. A některé, eh, vlastně některá ta spojení byla velice konkrétní z konkrétních zemí, takže to přispělo i ke spravodajské práci. Dále, pan Danžán má pravdu v tom, že pokud máte nějak zlikvidovat ty lodě těch převaděčů, tak je to problematické. Ve Španělsku jsme také měli masivní příjezdy z Mauretánie, kde se právě používaly rybářské lodi a e, tam jsme vlastně hodně to řešili, takže jsme investovali do rozvojové pomoci, do eh, uzavírání dohod o rybolovu, ale také jsme se snažili právě zlikvidovat, eh, řekněme, tu fyzickou část tohoto eh, obchodu, ale samozřejmě to samo o sobě nestačí. Ten třetí den jsme diskutovali s kolegy z výboru eh, eh, pro obranu italského parlamentu a tehdy jsme také hovořili o možnosti zřízení bezpečných humanitárních koridorů. Byly to otázky, které my jsme si také kladli, eh, ptali jsme se na to i eh, na misi, jakým způsobem by takováto mise mohla zajistit eh, i způsob, kterým vlastně přispěje vlastně k rozbourání tohoto podnikání tím, že se usnadní vlastně nějaký bezpečný humanitární přístup. A ještě bych chtěla říct jednu věc, která je zajímavá. Bylo nám potvrzeno, že i přes eh, situaci v Líbii, která je velice nepřehledná, takže nikdy se nepřerušil eh, obchod s ropou a že libejská centrální banka také nepřestala nikdy fungovat. To znamená, že i přesto, že ty instituce tam se rozpadly, je tam určitý ekonomický základ v Libii, která eh, dává možnost podle našich italských partnerů eh, v případě, jakmile tam vznikne skutečně nějaká seriózní protistrana, tak by mm, jakmile se dohodnou ty jednotlivé zájmové skupiny, tak je tady možnost, že libyjská ekonomika by mohla poměrně rychle se eh, znovu obnovit. A myslím si, že to je také zajímavá informace. Uh, before I close this part... Než uzavřeme uh, tuto část našeho jednání, tak bych ještě dodal, že italské zkušenosti v uh, boji s mafií byly pravděpodobně velice důležité při posuzování tohoto při posuzování těch migračních toků nebo těch převaděčských toků bylo zajímavé také sledovat investice z Libie do jiných zemí regionu. A to byla evidentně už eh, evidentně ty eh, prostředky nelegálně získané eh, při pašování migrantů do Evropy. A druhý aspekt, který zde nebyl zmíněn, je eh, ten stínový mechanismus, který byl založen na Atalantě. Už mnoho let se nám daří to sledovat. A i během uh, delegace, uh, která vyjela do Norsbudu minulý rok, jsme toho byli svědkem. I když jsme eh, sledovali ten, eh, nebo tady jsme měli ten briefing eh, o stínovém mechanismu v Sofii, mechanismus Shade je opravdu velmi důležitý také pro spolupráci s různými eh, zainteresovanými stranami, eh, které chtějí omezit migrační toky, ty nelegální migrační toky do Evropy. Pan Danžán ještě chtěl nějak něco připomenout, prosím. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom poděkovat za ta velice hodnotná vysvětlení, kterých se mi dostalo. Já eh, skutečně musím vyjádřit Eh, skepticismus eh, ohledně trvání této operace. Vy jste ve svých vystoupeních zdůraznili, že je zapotřebí mít velice integrovaný mechanismus eh, se zapojením zpravodajských informací, tak abychom mohli skutečně tyto sítě likvidovat ve všech fázích, abychom mohli řešit otázku praní špinavých peněz tak je určitě užitečné mít misi, která se na to bude zaměřovat s prostředky a koordinací EU. E, to je určitě možné, ale myslím si, že ta námořní vojenská složka operace e, asi těžko bude nějak pokračovat, protože to je velice, velice nákladné. Eh, námořnictva Evropské unie jsou pod eh, tlakem, mají omezený rozpočet eh, vzhledem k rozsahu úkolů a nedovedu si představit, že by se země zapojovaly do nějakých dalších operací, tím spíše, že veřejné mínění velice rychle bude vyžadovat skládání účtů, bude chtít vidět výsledky. E, tato operace byla e, spuštěná trochu pod vlivem emocí, protože bylo třeba jednat. Všechny naše vlády zaujaly takový bojovný postoj, budeme bojovat s převaděči, rozmístíme válečné lodi, ono to vypadá velice působivě, ale vidíme, že potom, pokud jde o skutečně eh, rozbití těch sítí, tak ty válečné lodě to nezvládnou. To musí policejní eh, složky, které třeba budou spolupracovat, budou pracovat s Itálie, možná v budoucnu na libejském území, ale pochybuji, že by ty eh, lodě mohly nějak tyto sítě rozbít. A bohužel si myslíme, že tato část bude velice těžko prodloužitelná. Nicméně děkuji za ty informace. Já mnohokrát děkuji. A touto eh, velice důležitou poznámkou bych ráda uzavřela tuto část našeho jednání. Prosím, eh, dostate se i na naše odpolední zasedání, bude to docela zajímavé. Děkuji vám.